Ladies and gentlemen, good morning. Please be Dámy a pánové, dobré ráno. Musíme začít, protože nás čekají velmi důležité body, které máme na pořadu jednání. Čeká nás nejprve tedy otázka. Evropské bezpečnostní a obrané akademie. kterou asi znáte jako hlavního poskytovatele vzdělávání v oblasti evropské bezpečnostní a obrané politiky. Řada eh, členů této akademie už eh, se účastnila Eh, schůzek na vysoké úrovni. Přišli mezi nás také eh, studenti, kteří tuto akademii vystudovali. Dnes nás ale čeká trošku jiný úhel pohledu. A já tedy přivítám tři panelisty. Nejprve je zde pan eh, Dirk Debois, který je šéfem této akademie, který je jim tedy jakýmsi rektorem. Potom je zde Michael Swan, který předsedá řídícímu výboru a konečně v neposlední řadě dobře známý eh, profesor Antonio Misiroli. který je členem akademického výboru Evropské bezpečnostní a obrané akademie. Takže je tedy univerzitním profesorem a vyučuje i na této akademie. Takže bez dalšího otálení bych ráda předala slovo našim panelistům, aby nám představili akademii a její fungování. hodnota této akademie spočívá také v tom, že školí své studenty pro celou řadu misí, ať už jsou to civilní nebo vojenské. Takže, pánové, máte slovo. A nejprve má slovo pan Debois, prosím. Thank you, Madam Chair. Good morning, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za tuhle příležitost, abych eh, představil naši akademii, která je klíčovým poskytovatelem vzdělávání v oblasti eh, evropské bezpečnostní a obrané politiky. <clears throat> Padlo nové rozhodnutí rady které je pro nás relevantní, to bylo tedy v prosinci 2016, takže občas takhle srovnám, eh, co se děje nyní a to, co se vlastně změní na základě tohoto rozhodnutí. Akademie vznikla v roce 2005 jako síť eh, institucí, které poskytují civilní a eh, vojenské vzdělávání. Tam vlastně šlo nejprve hlavně o vzdělávání na strategické úrovni. Mm, teď jsme to změnili vlastně na vzdělávání na evropské úrovni, eh, protože od roku 2013 děláme eh, stále více praktických eh, operativních kurzů, ačkoliv naše hlavní kurzy jsou stále zaměřeny na strategickou úroveň. My vycházíme z přístupu, který tedy vychází z eh, toho školitele. Takže naši studenti vlastně chtějí vyvíjet nové znalosti, dovednosti, kompetence tak, aby lépe naplňovali své pozice v členských zemích, v institucích Evropské unie nebo na misích eh, A také máme studenty i ze třetích zemí. Tyhle ty znalosti, dovednosti, kompetence pochází z evropského, tedy vychází z evropského rámce. Všechny tyhle ty, tedy znalosti, dovednosti můžete nabít eh, právě tím, čemu my říkáme vzdělávání nebo školení. Takže v našem formálním vzdělávání <clears throat> se snažíme poskytovat teoretické poznatky prostřednictvím eh, e-learningu. Takže mm, tím vlastně zkrátíme čas, kdy eh, účastníci musí eh, přijet aktivně tedy do naší akademie, tak abychom se tam potom mohli věnovat praktickým věcem. Samozřejmě účastníci už přináší i své znalosti. Vzdělávání poskytují většinou instituce, které náleží do této sítě. Máme jich tedy celou řadu, jsou to policejní akademie, think tanky, dokonce i ministerstva a tak dále. Všechna jsou zastou, všechny tyto instituce jsou zastoupeny v, té akademické, v akademickém výboru, jemuž předsedá pan Miseroli. Tento akademický výbor zodpovídá za vzdělávací program a také za kvalitu poskytovaného vzdělávání. Takže oni připravují osnovy, řekněme, ale také hodnocení a v případě nutnosti navrhují změny osnov tak, aby to odpovídalo současné situaci. Jinak eh, původně to bylo nastaveno členskými zeměmi, které jsou zastoupeny zase v tom řídícím výboru, jemuž předsedá pan Swan. Hm, hlasuje se většinou kvalifikovanou většinou, teda teoreticky, ale vlastně je to většinou eh, konsenzuální rozhodování. Také tedy schvalují eh, rozpočet a priority. To tedy eh, je ten řídící výbor, eh, kde jsou zastoupeny členské země. Potom máme sekretariát. Tam máme tedy šest uh, jakýchsi vzdělávacích manažerů z Rakouska, Kypru, Itálie, Rumunska a Švédska. Já jsem jediný právní zástupce akademie a já tedy řídím každodenní aktivity kurzů, vlastně tedy jménem eh, jak řídicího výboru, tak eh, té, toho akademického výboru. Já jsem tedy eh, placen s SVČ A já jsem tedy samozřejmě také členem této služby a potom jsem vlastně napojen také na ředitele SCNPD. Já ale zodpovídá, se zodpovídám pouze řídícímu výboru. Takže my využíváme i budovy ESVČ, eh, také veškeré tedy zařízení kanceláří, eh, počítače a podobně. Takže tohle to tedy poskytuje všechno eh, Evropská služba pro zahraniční věci a My jsme tedy vlastně, řekněme, jak si zapuštěni do této organizace. A to znamená, že já mám jakýsi privilegovaný přístup k lidem, kteří eh, v této službě působí. A mohu je třeba pozvat, aby eh, přišli do naší akademie. Takže, jak vidíte, je vidět, že máme velmi úzké vztahy s lidmi, kteří pro tuto eh, službu rovnější činnost působí, protože prostě mm, sedíme, řekněme, téměř ve stejné kanceláři. A Máme také eh, různé pracovní dohody s institucemi, takže vlastně eh, rozpočet máme z rozpočtu pro CSFP a kromě toho, to znamená tedy od komise, eh, potom samozřejmě eh, organizujeme kurzy spolu s komisí, s nejrůznějšími eh, generálními ředitelstvími, co se týče parlamentu. Máme orientační kurzy, kurzy na vysoké úrovni, které se zaměřují i na parlament. My navštěvujeme parlament s účastníky našich kurzů, vysvětlujeme, co parlament dělá, Máme privilegované vztahy i s některými eh, instituce, eh, eh, agenturami, třeba EUAS. Tam vlastně zase jde o to, že oni nám poskytují své výzkumné pracovníky, kteří poskytují um, přednášky na našich kurzech, jak v Bruselu, tak jinde. Také máme přístup třeba k jejich publikacím a podobně. SEPOL agentura pro vymáhání práva. S nimi pořádáme celou řadu kurzů, zejména tedy pro strategické plánování, to je jak pro policii, tak pro vojenské účely. EU ISS. My tedy vysvětlujeme vždycky, co všechno, jak může přispět eh, tato agentura. My jsme třeba zorganizovali kurz um, spolu s eh, Jižní Amerikou, tam je celá řada zemí, které nyní um, jsou partnery Evropské unie v um, nejrůznějších misích a ty se třeba o tohle velmi zajímaly. A stále více spolupracujeme také s Frontexem a Europolem i v souvislosti s migrační krizí. Tohle to jsou všechny naše cíle eh, na základě stávajícího rozhodnutí rady. a je tady všechny nepřečtu, jenom se zaměřím na dva, eh, tři, které by vás mohly zajímat. Máme tedy poskytovat eh, členským zemím a evropským institucím informace vlastně ohledně politik, které fungují, které tady máme nastaveny v praxi, podporujeme také eh, mise. Eh, vždycky se snažíme zjistit, jaké jsou tedy eh, požadavky na vzdělávání pro danou misi a, a proto tedy vlastně se zaměřujeme na civilní stránku a vojenskou stránku a každý rok vždycky se účastníků zase ptáme, jaké mají eh, další požadavky a snažíme se to zapracovat do, toho, do těch osnov. Podporujeme evropská partnerství s různými zeměmi, k tomu se ještě vrátím, také s různými regiony. A potom velmi důležitý úkol Máme podporovat evropské iniciativy na výměnu eh, vojenských eh, úředníků, tedy eh, i v rámci Erasmu. Tady vlastně jde o jakousi opera, interoperabilitu mezi těmi, kteří přichází z, z, ze zemí mimo Evropskou unii. Když to srovnám třeba s tím, jak eh, já jsem eh, fungoval, eh, dřív jste se prostě nedostali do kontaktu s jinými zeměmi, dokud jste nebyli při nejmenším majorem. Dnes je to mnohem jednodušší vlastně i pro nižší důstojníky, aby se takhle seznámili s tím, jak to funguje v jiných zemích. Takže podívám se na rok 2015-2016, jaké byly výstupy. My jsme tedy měli 77 eh, aktivit, eh, to znamená 77 kurzů, které trvaly minimálně 3 dny. Eh, potom třeba, řekněme, ten kurz na vysoké úrovni, to jsou v podstatě čtyři ehm, aktivity. Potom máme takový vojenský Erasmus. Tomu vlastně, e, to je takový náš název e, pro výměnu e, důstojníků. Máme 973 členů ve, čtyři, ve 14 modulech a potom máme tři pilotní aktivity. Hmm. A vyškolili jsme asi 570 lidí prostřednictvím pouze e-learningu. Eh, vlastně cel, celkový počet účastníků byl více než pět tisíc. Jinak, eh, když vám to eh, řeknu, co se týče tedy rozpočtu, tak to bylo pouze 630 tisíc eur eh, za ten rok. Jak jsem říkal, já jsem, já jsem placen přímo tedy z ESVČ za eh, členské země máme šest vyslaných národních odborníků a ještě vlastně v posledních eh, dvou letech jsme měli jednoho dobrovolníka, národního odborníka, který tedy ale musel odejít v červenci 2016. A samozřejmě členské státy také eh, platili většinu organizačních a eh, těch vzdělávacích aktivit. Oni platí eh, tak 1 až 5 vlastně ceny toho kurzu. Už jsem říkal, že se um, obracíme i na třetí země, děláme takové orientační kurzy, semináře na vysoké úrovni a to společně se zeměmi EAP eh, e a SAP, takže vlastně to je tedy region západního Balkánu. Pravidelně máme kurzy s ASEANem. Další nás čeká například v červnu tohoto roku eh, v Římě, kde proběhne orientační seminář o námořní bezpečnosti. Každý rok máme jednu aktivitu, která podporuje strategický dialog EU-Čína. Většinou je to tedy e, seminář e, na e, úrovni majorů a výše, a nebo máme ještě na vyšší úrovni pro generály. listopadu minulého roku jsme měli také eh, seminář na vysoké úrovni v Madridu. To bylo ze zástupci eh, Jižní Ameriky. Tam eh, jsme měli účastníky i z ministerstev a armády. My tedy samozřejmě pravidelně zveme účastníky, aby se účastnili. My už jsme tedy měli účastníky z 50 zemích, co se týče eh, třeba Nového Zélandu, eh, Austrálie, Ameriky, Kanady a dalších. Někdy zveme eh, vnější účastníky i na, zasadení, na zasedání našeho předsednictva. Například přišel ministr obrany z Gruzie nebo zástupce vojenské akademie z Kolumbie. Ještě bych řekl pár slov k budovám. My nemáme žádnou svou vlastní budovu, jak už jsem říkal, my jsme vlastně jakoby zapojeni do ESVČ, takže my využíváme prostory, které nám vždycky poskytnou evropské instituce to způsobuje určité problémy v tom smyslu, že samozřejmě my nejsme prioritní, ale vždycky se nám podařilo získat nějaké místnosti na komisi, někdy i v parlamentu, někdy i s ESVČ. V minulém roce ale jsme museli zorganizovat sedm aktivit mimo budovy EU, ve třech případech jsme tedy si museli dokonce pronajmout hotely nebo konferenční prostory eh, tady v Bruselu. V roce tedy 2017 využíváme jakési příležitosti, která nám byla poskytnuta. I vlastně díky tomu, že speciální vyšetřovací tým se vystěhoval z budovy, kde jsme, Eh, tak vlastně nyní můžeme tedy využívat ehm, tento prostor. Budeme to používat ale jaksi jako takovou poslední instanci, protože je to opravdu v prostorech, které jsou vysoce střeženy, takže pro účastníky je potom poměrně náročné se tam dostat. Eh, nicméně tuhle tu možnost také máme. Za poslední roky, abych vám poskytl představu o vývoji v letech 2010 a 11-12 jsme měli asi 29 aktivit. Vlastně to potom šlo hodně nahoru, protože v minulém roce už jich bylo 77 a v tomto roce eh, předpokládáme, že to bude 85. Každý vzdělávací manažer zvládá asi 10 aktivit za rok. Takže vidíte, že co se týče lidských zdrojů, eh, máme trošku nedostatek. Eh, a proto doufám, že v tomto roce najmeme nového eh, pracovníka, někoho tedy, kdo se ale bude věnovat hlavně zprávě rozpočtu, protože to je pro nás velmi důležité. Takže co se týče těch samotných eh, školitelů, vzdělávacích pracovníků, tak se budu muset eh, zase otoč, obrátit na členské země a říct jim, buď musíme zkrátit, tedy změnit počet eh, těch aktivit, anebo prostě potřebujeme více těchto vzdělávacích manažerů. Když se podívám na to, jaké jsou požadavky, které na nás kladou, Na to určitě naváže můj kolega, který bude hovořit po mně. Musíme zase rozšířit svoji eh, roli, kterou hrajeme, eh, co se týče tedy vzdělávání před nasazením. To bude vlastně i pro ty, kteří pracují na základě nějakého kratšího kontraktu. My tedy to vzdělávání, které poskytujeme před eh, nasazením na nějakou misi, to je většinou jedno za měsíc tady v Bruselu. My jsme tady klíčovým poskytovatelem vzdělání a to samozřejmě se potom ale projeví na eh, požadavcích, tedy na finance probíhá mm, studie, kterou tedy eh, zadala Evropská obrana agentura, která vlastně tato studie se zaměřuje na vzdělávání nebo potenciální eh, možnosti vzdělávání v oblasti eh, kyberobrany. Tak je vlastně bylo poskytnuto zadání pro vytvoření jakéhosi rámce pro sektorální kvalifikace pro všechny úrovně vojenské kariéry. Vlastně od eh, druhého poručíka, to už jsem eh, popisoval v tom vojenském Erasmu. Také se musíme zaměřit na pokročilé vojenské vzdělávání v modulech které vycházejí z nejrůznějších osnov eh, naší akademie. Bych to tedy zhrnul. Tady vlastně na tomto slajdu vidíte všechno, co jsem řekl a eh, případně odpovím na dotazy. Děkuji mnohokrát a vzhledem k tomu, že kolega musí co za chvilinku odejít, možná, že tak trochu změníme formu, kterou jsme tady dodržovali včera, pak že eh, poslanci by rádi položili specifickou otázku na pana Debo, tak prosím pěkně učiňte tak teď. Hmm, ale zcela jistě většina eh, nebo ta větší diskuse by měla být zahájena po všech třech prezentacích. Takže Jeffrey van Orden, děkuji mnohokrát, paní předsedající. Eh, je to velice zajímavá diskuse, protože moje názory na SBOP jsou velice známé. Prvním cílem vašeho poslání je aktivně přispívat k, ke školitelům v této oblasti bezpečnosti a obrany. Vzhledem k potřebě mít tady určitý způsob evropské vojenské eh, schopnosti reagovat a rádi bychom vyškolili mladý personál. A já jsem navštěvoval eh, Berickou akademii pro zaměstnance a také Německou akademii, takže já znám výbory pro personál. Já jsem tam eh, trošku postrádal otázku rozpočtu. Mohl byste nám říct něco bližšího k tomu a co se týče záměru vytvořit permanentní eh, jednotku eh, protože zatím eh, spíše se reaguje na situaci, jak jste to popsal a velice rád bych si vyslechl také ty, kteří podávají školení, protože možná, že představují určitou výzvu pro studenty, když říkají, my si nejsme jisti eh, vlastně, jak to má všechno <laughs> fungovat. Ale, proto, ale to, co děláte, už se většinou provádí ve vnitrostátních či mezinárodních institucích, které zcela jistě znáte. Eh, tady jde především o podporu evropské eh, kultury v oblasti bezpečnosti. Děkuji. Pan Deboa, mohl byste prosím pěkně odpovědět na tuto otázku? Eh, protože vzhledem k tomu, že budete muset odejít, uděláme toto výjimku. Děkuji vám. Nejprve mi dovolte, abych potrhl, že my nejsme Akademii pro vzdělávání personálu, my jsme civilním eh, vojenským zařízení, eh, kde se snažíme zabezpečit Eh, schopnost členských států um, účastnit se naší práce za co možná nejvhodnějších nákladů. Co se týče rozpočtu Akademie pro rok 2016 byl 630 tisíc eur, což je relativně malá částka. Pro rok 2017 rozpočet bude 700 tisíc eur a tento rozpočet přichází ze CFSP položky rozpočtu. Naším záměrem není vytvořit nějakou, nějaké permanentní zařízení. Eh, my jsme vlastně takovou sítí akademií ve členských státech a snažíme se posilovat výměnu informací mezi členskými státy a naše účastníky školíme spíše na regulárním základě tím, že eh, zveme přednášející, eh, kteří zastávají nejrůznější názory a to, co se mi vybavilo okamžitě na mysli, když máme například kurz na vysoké úrovni a podáváme zprávu eh, na tomto výboru. Vy jste eh, se, vážený pane poslanče, také účastnil tohoto kolo otázek a odpovědí našich účastníků. Ale jiný příklad eh, z minulosti, když Evropská unie byla, měla lepší vztahy s Ruskem. Pozvali jsme eh, ředitele ruského think tank eh, USS, aby eh, se účastnil kurzu na vysoké úrovně v Balcké vojenské akademii. To vám může dát tak trochu náhled do toho, co děláme. Také zveme akademiky, kteří ne nezbytně reprezentují oficiální pohled, názor a postoj Evropské unii. To znamená, jsme dostatečně otevření, abychom našim účastníkům představili různé názory, aby si vytvořili oni svůj vlastní názor. Jak už jsem řekl, pravidelně se setkáváme s účastníky z třetích států. V těchto kurzech vždycky dáváme slovo také zástupcům třetích zemí, aby vyjádřili oni svůj postoj, svůj názor. Například, když jsme byli v Pekingu minulý rok, to je vlastně před dvěma lety, Měli jsme velmi kontroverzní diskusy, co se týče jeho Čínského moře. Eh, takže ano, děláme to. Eh, ano, dámy a pánové, eh, Dovolte, abych teď se vrátila k, by, k normální proceduře a dám slovo panu Michael Svanovi. Máte slovo, prosím, pěkně. Děkujeme, madam chair. Um... So, uh, my name is uh, Michael Swan. I work in the... Děkuji, dámy a pánové. Eh, já jsem zaměstnancem SVČ a jsem tu dnes eh, jako eh, ředitel řídícího výboru který se snaží um, mít kontakty se všemi členskými státy. Takže my se setkáváme čtyřikrát do roka a o, od té doby, co předsedáme tomuto výboru, zavedli jsme systém, kdy členské státy přímo mm, zadávají priority akademii. A, a to se dělalo vlastně v minulých dvou letech a členské státy to velice přivítali. Využívám této příležitosti, protože vytvářím spojení mezi akademií a SVČ, abych vám představil novou politiku školení, na které e, pracujeme a kterou jsme vypracovali v SVČ. Je to politika, která má naprosto jasné implikace pro akademii, e, protože ustanovuje vlastně, je vlastně kotvou, práce akademie pro práci celé Evropské unie jako takové. Pan Van Houten hovořil o evropské kultuře. Jazyk politiky eh, je trošku jiný, odlišný, protože hovoří o akademii která poskytuje školení v obraně a bezpečnosti pro, vý, eh, pro rozvinutí excelentních, vynikajících tedy základů této politiky. Eh, tato politika nová stále ještě nebyla schválena, eh, takže to ještě nebylo zveřejněno. Na radě se o tom jedná. My jsme měli první čtení Eh, nedávno, vlastně včera, jsme měli první prezentaci před vojenským výborem, eh, takže veškeré organizace, které eh, se tím zaobírají v členských státech, byly kontaktovány a oni nám zakrátko dají vědět, co si o této nové politice myslí. Řekl bych, že politika akademie musí být ustavena jako taková, ale od té doby, co se snažíme řídit pokyny členských států či doporučeními členských států, mohu konstatovat skutečně z hlouby srdce, že nám říkají pouze jednu věc, že chtějí více této akademie a proto začíná být navyšován rozpočet, ale je tady také zrůstající potřeba toho, že potřebujeme více školení a ne méně. Takže eh, co, čeho se týká ta nová politika a proč? Eh, proto protože existující politika, tak jak probíhá, jak se probíhá na báz na základě toho, co bylo ustaveno v roce 2003 a od té doby mm, eh, se rozvíjely nové politické směry. V roce 2003 jsme měli pouze dvě operace a jednu misi, 15 eh, členských států. Samozřejmě teď máme 28 členských států, máme 6 operací a 9 misí takže množství misí vzrostlo a proto vzrostlo také, vzrostla také specializace eh, účasti na těchto misích, která vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, aby tyto mise mohly být úspěšné. No a my jsme eh, se poučili během těchto 14 let o čem, co školit a jakým způsobem. A stojíme před několika otázkami, které jsou ještě nezodpovědné. Když se naposledy rada zaobírala politikou školení, A jedna z těchto otázek bez odpovědi se týkala právě financování Eh, všech těch politických modalit, které musíme obhajovat, my se snažíme obhajovat, eh, je ale Ale rozhoduje o tom rada, ne my, o financování. O tom nerozhodujeme. My. My jsme se snažili předložit strukturovaný přístup, který je pokrytý jak civilními, tak vojenskými eh, školiteli pro eh, to, abychom navýšili takový tvůrčí duch akademie a celé SBOP. Máme, eh, já, já vám představím hlavní kapitoly, abyste eh, si mohli udělat představu. Co se týče rámce, samozřejmě školení nemůže být jaksi stálou nevyvíjející se aktivitou. Musí to zapadat eh, do rámce celé evropské, veškeré evropské aktivity. To znamená, není tady specifické propojení mezi školením a prioritami, které jsou zakotveny jak v zakladajících smlouvách, tak v závěrech rady učení se. Školení je samozřejmě pouze jednou z cest eh, pro podporu učení se. Máme explicitní referenci týkající se potřeby eh, zavést toto učení se po celý život. A snažíme se rozvíjet eh, veškeré možné znalosti a dovednosti, co se týče péče. A co se týče, promiňte, Spojeného království. Spojené království obhajovalo zásadu, že špatně školený personál je nebezpečím jak pro sebe samé, tak pro ostatní. A proto jsme eh, dospěli eh, k tomuto navrhovanému požadavku. A teď uvidíme, zda eh, a jakým způsobem rada rozhodne o schválení našeho návrhu. Ten návrh spočívá v tom, abychom eh, také měli eh, Povinné, povinné školení a pro veškeré zaměstnance je uznáno, že školení samozřejmě spočívá primárně ve svrchovanosti členských států ale e, je třeba provozovat pooling a sharing na evropské úrovni, protože z toho může mít užitek každý stát. Standardy pohlížíme na EU a na akademii jako součástí a katalog pro vytváření minimálních standardů. Máme velmi štíhlou strukturu, kde pracuje málo lidí a snažíme se o to, abychom skutečně mm, vytvořili co možná největší objem aktivit partnerství. na OSN, NATO, OSBC a se snaží sdílet s Evropskou unii nejlepší osvědčené postupy A je třeba také vyjasnit, jak jaké fondy a jak z nich čerpat budou aplikovány na školení. Máme tady také organizaci, organizování tohoto školení. Na školení se teď nazírá jako na integrální součást plánování misí a operací. A co je nové? Tady bych rád zmínil šest bodů. Za prvé, že je zapotřebí mít jasnou politiku, ale to znamená dát si priority a proto jsme velice vděční institutu a novému předsednictví Rady Evropskému parlamentu za to, že nám pomáhají při vytváření politiky ze zdola. Měli jsme seminář ve vašem parlamentu. Je to, bylo, to bylo před dvěma lety, kde jsme naslouchali jak expertům, tak všem aktérům, kteří se vyjadřovali k tomu, co by měla reflektovat nová politika, což nás přivedlo k flexibilní mnohomu návrhu. Máme tady teď oddělení mezi politikou, která, jak doufáme, bude schválena radou a a bude eh, trvat zhruba pět či více let. Implementování hlavních směrů by mohlo být schváleno tak, aby reflektovali eh, aktuální stav. My eh, se snažíme propojit jak civilní, tak vojenskou část zástupců Evropské unie, aby spolu hovořili o školení. Především tyto dvě skupiny, vojenská a civilní, nezávisle organizovaly své aktivity a my jsme teď ustavili školící skupinu civilní, která bude takovým partnerem pro rozhovor s tou vojenskou skupinou, aby, usta, aby se dohodli na požadavcích školení a aby se domluvili na tom, jakým způsobem to zapracují do programu. Máme tady explicitní propojení k eh, se záležitostmi přímých operací a misí. To zahrnujeme do našeho školení. Už jsem se zmínil o tom, že zavádíme povinné školení všech zaměstnanců eh, pro eh, před nasazením vojenských sil, eh, protože personál jakého, z jakéhokoliv členského státu, který se účastní jakékoliv mise či operace EU, může být potom nasazen na jakékoliv misi a stejným způsobem může pracovat i pro OBSE. Proto je nutno vytvořit taková školení, která budou kompatibilní s těmito úlohami. Děkuji vám mnohokrát. A samozřejmě velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát a teď pan Antonio Nisorelli, máte slovo. Děkuji. Friendship. I'm here as uh, chair of the executive academic board of the uh, Myslím si, že toto bude, bude jistě počátek eh, skvělého přátelství. Jsem velmi potěšen, že jsem byl pozván k vám do výboru. Jsem také ředitelem Evropského institutu pro bezpečnostní studia, který je rovněž zapojen do těchto aktivit a doufám, že i v budoucnosti budeme mít další možnosti v spolupráce s vámi a s radou. Například máme dohodu s generálním ředitelstvím Expol parlamentu, která se týká studií a výzkumu. A také jsme obdrželi již několik žádostí od výborů tohoto parlamentu, který jsme zpracovali. Tu od AFETu ještě ne, ale o tuto žádost eh, od výboru SEDE. Ano, já jakožto předsed se samozřejmě snažím eh, to, co tedy pochází od nás, propojit eh, s eh, záležitostmi, které se týkají se společné bezpečné obrané politiky. Eh, čtyřikrát do roka, každý čtvrt rok, každé čtvrtletí se setkáváme se zástupci členských států, probíráme spolu nové výukové plány, které předkládají centra, která jsou asociována s naším centrem, eh, jak bylo právně řečeno, důležitá je standardizace školení a eh, není možné připravit jedno řešení pro všechny, ale eh, my jsme se vydali cestou vytváření jistých klastrů při školení školení, abychom měli jisté společné jádro kurzů, které je snadno přenositelné z země na zemi a mezi různými oblastmi. Stále na tom ještě pracujeme, máme řadu různých formátů, o které se opíráme a také nabízíme různé kurzy. A snažíme se vytvořit společné chápání obsahu a modelit, které platí pro účastníky kurzů. Další přidaná hodnota se netýká pouze činnosti EAB, ale také jisté socializace. Michael o tom již hovořil. Jde o to, že lidé, kteří pochází z celé jiných kontextů, se setkávají a společně se zabývají svými zkušenostmi vyměňují si osvědčené postupy a hlavně vytvářejí mezi sebou sítě, což je velice důležité, pěstují kontakty. To je tedy důležitá součást naší práce a našich aktivit. Snažíme se šířit informace o našich aktivitách a vysvětlovat, co dělá Evropská unie v těchto oblastech. V zásadě se soustředíme tedy na vzdělávání a školení a zejména také na školení školitelů. To je v této souvlasti důležitý strategický aspekt, který nesmíme podceňovat. Další element to jsou to je synergie, standardizace a socializace. Učíme se navzájem od sebe. To je výsledek našeho společného úsilí. Společně se obohacujeme, obohacujeme se prvky našich různých kultur, jak v civilní, tak v vojenské oblasti. Obohacují nás znalečnosti odborníků přímo na místě. Snažíme se tedy vždy poučit od toho druhého a vyměňovat si zkušenosti, které jsme získali na operacích či na misích. Analytici institutu se také pravidelně setkávají s lidmi z praxe, vyměňují si s nimi zkušenosti a velice získávají z otázek, které jim kladou lidé praxi ne, z praxe, neboť jsou samozřejmě velice odlišné od otázek, které si kladou lidé z akademického světa. Myslím si, že lidé, kteří jsou přímo na místě, na, míst, na misi či na uh, nějaké operaci, se opět mohou zase poučit z našich analýz. Takže je to vzájemná výměna. Uh, Nemáme příliš mnoho času, takže pouze na závěr otázka zdrojů. Vědomně jsem si toto téma vybral eh, pro své vystoupení zde v parlamentu. Máme administrativní rozpočet a přirozeně také operativní rozpočet, který je důležitý při přípravě školicích opatření v členských státech a jejich realizaci. Zde bychom potřebovali pro tuto operativní oblast dodatečné prostředky, tak abychom mohli podpořit právě školení školitelů. Národní rozpočty náš rozpočet, rozpočet SPOP nestačí proto, abychom pokryli veškeré naše náklady, které nám vznikají v této oblasti. Chybí nám peníze a proto apeluji na tento parlament. Prosím, zvažte si, zda by nebylo možné poskytnout naší organizaci dodatečné prostředky, například pomocí FPI, abychom mohli reagovat flexibilně a mohli vynaložit prostředky v době, kdy je potřebujeme. To je pro nás zásadní. Pro náš rozpočet je velice obtížná právě eh, obtížné pokrýt eh, rostoucí poptávku po školení ze strany členských států a jejich eh, úřadů. Víme, že ze všech stran pochází požadavky po navýšení finančních prostředků, ale naše oblast je strategická, neměli bychom ji podnik podceňovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem eh, za velice cené příspěvky, které jsme měli možnost eh, dnes dopoledne vyslechnout. Ani mi se ptám poslanců, zda přejí um, vystoupit. Ano, pan Gáler, je to spíš taková poznámka. Já bych velice rád poděkoval, neboť si myslím, že děláte velice hodnotnou práci a musím připustit, že ty znalosti, které existují, za expertíza, a finanční prostředky jsou omezené, takže já si myslím, že skutečně děláte velice dobrou práci. A jak se říká, právě ta poptávka roste po vašich službách a ta poptávka samozřejmě vyplývá také z regionálního rozvoje v našem okolí a globálního eh, dění na, tedy na našem světě. Takže já chápu, že je velice důležité, aby lidé, kteří se účastní takovýchto misí, byli dobře vyškoleni a samozřejmě je důležité vidět, jak probíhá kooperace kolegů z členských států a je vhodné mít již předem nějakou dobrou představu o tom, jak by takové mise mohly být řízeny a jak bude vypadat interakce s kolegy z členských států, jak nejlepším způsobem ji zajistit. A proto si myslím, že z politického hlediska eh, rozhodně máte naši podporu a pokud potřebujete skutečně navýšení finančních prostředků eh, s ohledem na tu zvýšenou poptávku ze strany členských států po vašich službách, pak si myslím, že je to jasná záležitost a my se o tom musíme promluvit s našimi kolegy z, z rozpočtového výboru a pokud oni nepřijdou na nějaké řešení, tak by bylo jistě vhodné, eh, abychom aktivovali my sami sebe a snažili se hledat nějaké řešení. Děkuji. Děkuji. Paní Ana Gomeš. Děkuji. Děkuji, že jste přišli k nám do výboru. Stejně jako kolega si velice cením této výměny názoru, neboť skutečně potřebujeme hlubší znalosti o tom, co děláte. A je to také náš způsob, jak vás podpořit a povzbudit, neboť já si skutečně myslím, že potřebujeme tento typ interakcí. To, aby skutečně se ty lidé setkávali, kteří v oboru působí. A abychom měli tímto způsobem jaksi koherentní společnou bezpečnostní a obranou politiku. Já si myslím, děkuji zejména panu Miserovi, který tady eh, skutečně poprvé mezi námi. Já eh, také vás ještě uvidím na AFETu. A skutečně velmi se mi to líbí, že se snažíte podporovat právě tu interakci ve vašem institutu. Ráda bych se zeptala na dvě otázky nebo na dvě věci. Zaznamenali jste v minulosti, nebo já jsem se v minulosti všimla, že tam byl jistý odpor v některých vojenských zařízeních, možná v některých zemích více než v jiných, odpor vůči té myšlence vytvořit společnou bezpečnostní a obranou politiku. Zejména se to asi týkalo takových těch eh, zařízení, která fungovala v tom tradičním modu NATO a kterými se prostě nejlíbily jisté změny, které jsme se snažili zavést v našem společném rámci. Zejména po samitu s Georgem W. Bushem, J.V. Bushem. Uh, posledních měsících, zejména po zvolení prezidenta Trumpa a poté, potom, jak se vyjadřoval zejména o NATO, máte pocit, že i mezi těmi členskými zeměmi, tedy respektive mezi zařízeními, které se mi nelíbilo, tedy ta myšlenka SBOP, máte pocit, že tam došlo k nějaké změně smýšlení? Neboť no, já si myslím, že skutečně zásadní, abychom právě nyní spolupracovali a pracovali na naší společné evropské obraně. Máte pocit, zejména, nebo vidíte, nebo jaký je názor lidí, se kterými se setkáváte na na rozdíly. Máte tedy pocit, že někdo se snaží víc, více se zapojuje do misí SPOP a jiný ne? A nebo jak to vypadá s těmi bojovými uskupeními? Mise se zatím využívají, bo bojová uskupení se nevyužívají. Jaký je váš názor? Další otázka je tato. Genderová politika je toto součástí vašich programů? Zabýváte se tím? Snažíte se zajistit, abyste měli co možná největší genderovou vyváženost? Abyste budovali, budovali genderové povědomí v misích eh, SPOP? Máte genderové školení mužů a žen? Je toto součástí vaší, vašich úvah a vaší práce? Děkuji. Děkuji. Já bych tady nechtěla Eh, se chopit své úlohy špatným způsobem. Takže se ptám, zda pan Kuzo chce hovořit, abych tady nějakým způsobem nevnášela chaos do řečnické doby. OK. Uh, then Mr. Kukan. Pan Kukan. Oh. OK, so, so I'll uh, try to, to, to... Dobrá, tedy v tom případě bych také položila otázky. Když jsem naslouchala vašem výkladu o programu, o programech, které máte s Jižní Amerikou a zejména se západním Balkánem, co se týče Jižní Ameriky, tady mám otázku, která se týká vašich vztahů s Chile. Jaký je modus operandi, který jste zvolili? A co se týče západního Balkánu, jaké programy byly předloženy, mají spíše bilaterální charakter a nebo se spíše obrací vůči různým zemím západního Balkánu nebo nějakým zemím Balkánu západního. Tady je to tedy spíše bilaterální nebo multilaterální přístup. A ta další otázka, spíš taková poznámka. Nemám, poněkud se divím jedné věci. Včera jsme měli vynikající zasedání, na které bylo skutečně mnoho účastníků a ty se, to, to se týkalo bezpečnostích výzev v oblasti Baltského moře. Tam byli vojenčtí zástupci skutečně z nejvyšší úrovně ze Švédska a z Finska, které tam měly své projevy. Nebylo to tedy střední a východní Evropa. A bylo více než zřejmé, že že jsme poněkud opu, o, jaksi pozadu, co se týče pozorování toho, jak Rusko buduje a mění vojenské kapacity a snaží se vlastně jak si ukazovat svou sílu vůči západu, zejména vůči alianci NATO. A také vůči evropským bezpečnostním zařízením. Takže já se ptám, zda by nebylo možné nyní, když tady školíme a zajišťujeme setkávání mladých důstojníků, neměli bychom tam mít něco jako challenges. Because certainly... Spravodajské služby? Neboť já souhlasím s tím, že, a to je z mé osobní zkušenosti, ne, zkušenosti Evropského parlamentu je skutečně moje osobní zkušenost, spíše z národní politické scény, v, z místa, kde jsem působila před svým působením zde v parlamentu. Vím, jak někde bylo obtížné hovořit o zřemném sledování. Let's say, um, Nevím, zda by nebylo možné eh, vlastně v, vlastně v té takové té síti, kterou máte, zda by nebylo vhodné, aby spolupracovali tedy civilní a vojenské služby. Máte pocit, že by to bylo možné? Byla by tady vstřícnost vůči takové myšlence? Co i s ohledem na Čínu a prohlášení EU na to, když Ano, eh, Gomez to také zmiňovala, když chceme hovořit o jakémsi evropském, o evropské složce v NATO, evropském prvku v NATO, nejde pouze o to, abychom hovořili o Jihočínském moři, ale jsou zde důležité věci. Určitý, abych tak řekla, pilíř závazku bilaterálního mezi EU a NATEM, bezpečnost na Kypru. Tady je Čína velice důležitá. Tento způsob školení určitých nebezpečích. Nevím, jak to naformulovat, ale jde mi skutečně o to Well, okay maybe this. <laughs> tady jde, tady vlastně moje otázka se týká kontrarozvědky a Teď tedy vlastně ve stejném pořadí, v jakém jste hovořili, tak um, prosím odpovězte nebo zhostěte se tedy některých těch otázek. Děkuji mnohokrát. Děkuji za všechny otázky. My jsme si vědomi toho, že naše akademie zatím není lidem eh, úplně známá, ale jak jste slyšeli, obracíme se na, na poměrně velké publikum každoročně a ono se to tedy vlastně asi tenhle ten problém řeší sám. Zvyšujeme svoji eh, viditelnost, bohužel, co se týče třeba zviditelnění se někde na sociálních médiích, na to bohužel nemáme dost pracovníků, abychom se na to teď opravdu zaměřili, ale eh, přeci jenom mm, je na nás odkaz třeba na stránkách SVČ. Každopádně tedy ano, eh, zviditelnění je důležitá věc, které se musíme věnovat. A Eh, otázka budování SBOP oproti tedy hm, vlastně budování NATO, to záleží na kultuře v jednotlivých zemích. Občas tedy vidíme, že někteří účastníci na toto upozorňují, Některé členské země se v tomto smyslu vyjadřují i na řídícím výboru, takže vidíme stále větší podporu pro naši akademii a její vzdělávací aktivity. Rozdíl mezi misemi a bojovými skupinami. No, e, vlastně o tom se hovoří taky vlastně na akademii, na, na akademické úrovni a pak jsme měli třeba takzvanou olympiádu SPOP, kde asi třetina účastníků zaslala um, jakýsi sloh na téma, jak bychom to mohli zatraktivnit a e, více využít. Takže e, opravdu o téhle politice tedy se hovoří i na naší akademii. Co se týče genderové politiky, Nabízíme tedy genderové vzdělávání, to znamená dva kurzy, nabízíme od roku 2009. Respektive tyhle ty kurzy nabízí Španělsko a Nizozemsko. A to se zaměřuje tedy na usnesení um, uh, Rady bezpečnosti OSN 1325 a my se snažíme jaksi integrovat eh, genderovou politiku do misí, do naší politiky. Určitě přispíváme také eh, pro, do, do task force eh, SVČ znalostmi v této oblasti. Jinak také se někdy účastníme na té task force, které vede paní Marinaky. v našich normálních kurzech většinou to vypadá tak, že je tam zastoupena mm, jsou tam tedy zastoupeni většinou mm, muži, ale vlastně ono to odráží i eh, realitu. Eh, ale zase v těch genderových kurzech tam bohužel je eh, většina žen, což je škoda, protože právě tyhle ty eh, kurzy by se zaměřovaly spíše tedy na muže, kteří hm, třeba s touhletou problematikou nejsou zatím obeznámeni. Vy jste tedy zmínila vztahy s jinými zeměmi, eh, jmenovitě Chile a také západní Balkán. Máme omezené zdroje a z toho důvodu se snažím vyhnout bilaterálním kurzům. Jedinou výjimkou je Čína, protože to tak obrovská země, je to strategický partner. A tedy je opravdu velký zájem na tom zapojit Čínu takto přímo my vnímáme eh, vlastně eh, ty školení či vzdělávání jakýmsi eh, takovým prostředkem, abychom potom se zaměřili na zintenzivnější, zintenzivnění jakési strategické spolupráce. V tomto roce plánujeme ale i jednu bilaterální aktivitu s Bosnou a Hercegovinou. Oficiálně je to tedy kurz naší akademie, ale protože je to bilaterální kurz, tedy byl Bosna Hercegovina s Rakouskem, tak nebudou mít financování prostřednictvím tedy naší akademie. Co se týče kontrarozvědky, jako taková není součástí nabízeného programu, ale trošku se tomu věnujeme v kurzech jako hybridní prostředky, máme celou řadu také kurzů o kyberbezpečnosti, tam spíše jde o zvyšování povědomí. Ale v budoucnu předpokládám, že budeme mít i expertní kurzy. Jinak spolupracujeme také velmi intenzivně s Evropskou obranou agenturou. Teď možná dám prostor dalším. Děkuji. Já mám tři připomínky. Děkuji panu Gálerovi. Ono vždycky je skvělé, když někdo takhle ocení naši práci a Já bych vás jenom vyzval k tomu, abyste tedy vlastně takhle o tom hovořili. Já si myslím, že vlastně nejlepší reklamou eh, pro nás je eh, náš kvalitní produkt, který poskytujeme a věřím, že se to časem tedy stane všeobecně známou věcí pokud o tom takhle i budou prostě lidé hovořit. K tomu, co říkala paní Fotiga o různých oblastech, e, z nichž může být akademie činná. Vlastně jeden problém, který máme, je jak tedy se vypořádat s úspěchem. Ono je to samozřejmě lepší než alternativa, ale důvod, proč opravdu pravidelně stanovujeme priority spolu s členskými zeměmi, to je právě proto, že máme zaměstnáno pouze šest lidí v sekretariátu, takže eh, nemáme dostatečné zdroje. Takže máme omezenou kapacitu pro zprávu těch kurzů. A když si vezmete, jak málo lidí tedy máme, tak je úplně neuvěřitelné, kolik toho zvládnou, kolik kurzů dokážou zorganizovat. my vlastně poskytujeme také takové úplně jednoduché kurzy o, e, o tom, co je v jádru SBOP. Uvidíme, jaké další aktivity převezmeme v budoucnu, ale jak říkám, ono je to opravdu napojeno na otázku zdrojů. A ještě k tomu, co říkala paní Gomez, vy jste hovořila o gendru. Já jsem zmiňoval, že priority stanoví české, eh, členské země. Teď máme tedy návrh nové politiky, vzdělávací politiky. A tam v odstavci 8 toho textu se hovoří o závazku EU, který vychází z smluv o fungování EU Eh, stojí tam tedy konkrétně eh, lidská práva, vysoký komisař pro OSN. Eh, já si myslím, že to rozšíří i o mezinárodní humanitární právo, uprchlické právo. A pak tam ještě stojí, že vlastně to platí pro všechny vzdělávací aktivity, že musí tedy odrážet tyto zásady, ať už přímo či nepřímo. Takže já si myslím, že je velmi jasné, že tam je nějaké napojení. Děkuji. Telegraphically on uh, counterintelligence. Ještě bych eh, něco tedy řekl, že otázka kontrarozvědky to samozřejmě je výsostní eh, právo členských zemí. My jako akademie jsme eh, určitě organizovali tedy Mm, kurzy eh, nebo různé aktivity o hybridních hrozbách. To samozřejmě eh, s tím souvisí. Takže já si myslím, že v tomto smyslu um, už jsme eh, to trošku pokryli. Co se týče Trumpa, tak je opravdu příliš brzo uh, spekulovat o tom, co se může stát. On eh, teprve teď byl inaugurován a musíme si opravdu počkat. Ale eh, už předtím, než byl zvolen Trump, nám američani jasně dali najevo, že chtějí, aby eh, Evropa trošku vystupňovala své aktivity, aby trošku posílila to, čím přispívá. Takže určitě eh, Evropa také bude spolupracovat více. Pak je také otázka, jestli chceme Američany eh, i nadále v Evropě a jestli jsme schopni eh, působit tedy v této oblasti i bez Američanů, pokud by na to došlo. Jak říkal pan Gáler, tak všechny ty velké věci, se kterými se v této oblasti potýkáme, co se týče Evropského obraného akčního plánu, ono samozřejmě taky hovoří o financování a tak dále, ale ve finále je to o silné politické vůli spolupracovat mezi jednotlivými členskými zeměmi a také poskytnout zdroje, ať už je to z evropského rozpočtu nebo z jiných rozpočtů, tak abychom poskytli pobídky, které by mohly vést k tedy posílení ehm, našich společných, tedy komunitárních eh, obraných schopností. No, no, já si myslím, že tady vlastně jde o, i o vysílání signálů eh, našim občanům. Ještě máme trochu času, takže eh, můžeme <clears throat> jít do druhého kola otázek. Já mám ještě sama jednu otázku. My jsme hovořili tedy o možném povinném vzdělávání pro budoucí nasazení eh, personálu, jak na civilní, tak vojenské mise. A zdá se, že není tak jednoduché přivést členské země k tomu, aby se účastnili vlastně těch misí, o nich už bylo rozhodnuto. paradoxně právě země, které mají eh, velmi rozvinutou vojenskou kulturu, které mají velmi dobré eh, vzdělávací eh, instituce, akademie, které se účastní právě těch misí SBOP, to znamená té vojenské složky bezpečnostní politiky, Takže vlastně někdy je těžké si představit, že tedy vlastně to uspořádání na komunitární úrovni by mohlo překročit úroveň těchto eh, velmi vyvinutých akademií. A proto já jsem opravdu trošku skeptická Ale abych se na to takhle podívala pozitivně, jaké aktivity si umíte představit, abyste takhle posunuli ku předu ty své kurzy? Žádné další otázky nemáme, takže prosím odpovězte. Děkuji. Já řeknu něco tedy k politické úrovni a potom k samotnému obsahu vzdělávacích programů. Můžu vám tady přečíst, co je v návrhu politiky. Ty vlastně nasazení na mise je samozřejmě propojeno s obdržením eh, požadovaných znalostí a dovedností prostřednictvím nějakého vzdělávání. Takže veškerý personál, který je vysílán na mise, musí projít relevantním školením. No, uvidíme, co vlastně k tomu členské země říkají. Členské země vždy tedy mají poslední slovo. Ale samozřejmě lidé, kteří jsou vysíláni na mise, jsou tedy vlastně mm, zaměstnanci členských zemí a určitě členským zemím tady jde o to, aby byli nasazeni za nejlepších podmínek. Takže to může vypadat vlastně tedy, že eh, vzdělávání může být jakousi překážkou nasazení, ale ono tady eh, vlastně jde eh, o mm, zaopatření pracovníků, to znamená všech těch vysílaných důstojníků a tak dále. Takže tady jde o zajištění jejich řekněme, kvality fungování na, na těch misích. Tohle to je potřeba tedy zajistit ještě předtím, než začneme. Ale ještě k těm konkrétním otázkám eh, se obrátím na Dirka. Děkuji, mnohokrát za tu otázku. Především, když srovnáváte univerzitu s členskými státy, Domnívám se, že mm, propadne to do určité pasti, protože není žádné rozlišování mezi členskými státy a akademií. My prostě přebíráme školení členských států a otevíráme je jiným členským státům a e, snažíme se vytvářet propojení mezi jednotlivými členskými státy tak, aby se zlepšilo školení jako takové. Snažíme se poskytovat co nejlepší školení, aby se stalo příkladem pro ostatní a aby byl personál co možná nejlépe proškolen. Samozřejmě členské státy mají dlouhodobé eh, schopnosti a znalosti v oblasti školení. Proč by měli chodit do naší akademie? No, dobrým příkladem může být, asi si uvědomujete, že Akademie pro vzdělávání dospělých je možná jedna z nejvýznamnějších ve Finsku pro školení civilního personálu, ale identifikovali v posledních letech potřebu eh, mít eh, školení v Bruselu, protože je to daleko levnější a udělat školení pro 15 až 20 lidí za měsíc, než aby se to dělalo ve Švédsku, ve Finsku nebo v Německu. Eh, kde by byly po každé jenom tři, čtyři lidi. To je právě ta záležitost pooling a sharing. Eh, týká se to prostě dodávání školení ve správném čase, aktuálního školení tedy. Eh, co se týče operací při nasazení, je důležité, aby personál byl školen uvnitř příslušných oddělení, což mm, platí pro většinu z nich, ale přece jenom někteří lidé jdou na, jsou, bývají nasazeni na specifické funkce, protože eh, jsou třeba členy velení. A eh, Tito eh, vojenští zástupci přicházejí na civilní trénink, školení, protože jinak není žádná možnost je propojit na civilní i na vojenské straně chybí znalost toho, jak vůbec funguje Evropská unie. E, na vojenské straně samozřejmě ovládají znalosti NATO, o NATO, ale e, přicházejí na to školení pro nasazení e, protože jsou, bývají potom zapojeni do misí či operací v rámci politické, v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. A také e, přípravné školení pro nasazení je důležité, když připomínáme lidem e, významná témata a významné politiky, jako například etické chování, etický kodex, otázky genderové uvědomujeme si, že během jednoho týdne samozřejmě nezabráníte někomu, aby dělal nějaké hloupé věci, když je vyslán na misi nebo nasazen někam, ale alespoň mu můžete říci, že to nebude akceptováno, že se to neakceptuje a že je e, skutečně nezbytné pro Evropskou unii, aby se tyto věci e, braly vážně a aby se zasáhlo, když se někdo hloupě zachová při nasazení v zahraničí. A to je přidaná hodnota. E, my se prostě snažíme spojovat, dávat dohromady aktivity členských států tak, aby mohly být co nejlépe využity. A akademie má omezené zdroje, ale je schopná dělat to, ale není to eh, eh, velení či eh, řízení akademie jako takové, ale přispívají k tomu členské státy, protože v činnosti akademie vidí přidanou hodnotu. Bez mikrofonu. Ve jménu našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu bych ráda poděkovala všem třem panelistům za e, prezentaci Evropské akademie pro obranu a bezpečnost. E, jednou za rok minimálně vždy organizujeme takové diskuse, prezentace a zasedání za účasti zástupců na vysoké úrovni a e, akademie to vede, ale tato prezentace byla pro nás velice hodnotná, velice informativní a takže dovolte, abych vám, vážení pánové, ještě jednou za to poděkovala. Děkuji všem členům, že se účastnili této diskuze. Prosím pěkně, zůstaňte, protože další bod velice souvisí s tím, co jsme právě projednávali. Je to workshop týkající se uh, občanského a vojenského personálu na misích eh, SBOP. Děkuji vám. Thanks for coming. Thanks for organizing this. Yeah, well, funded it.

Colleagues, please. Kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Začneme další bod našeho programu dnešního dne. A to je workshop, který eh, rozšířené eh, předsednictvo eh, SBOP navrhlo. Dnes to plníme námět. Téma je civilní a vojenský personál na misích SBOP a je mi potěšením představit vám naše vážené tři panelisty, paní doktorku Analýzu Kretu. Doufejme, že jsem vyslovila správně vaše jméno Ona eh, se zaobírá výzkumem na Univerzitě Santa Ana v Pize. Eh, druhým panelistou sedícím po mé levici je pan doktor Petteri Taito z Laurea Univerzity ve Finsku je to univerzita zaobírající se aplikovaným výzkumem. A jako poslední, ale rozhodně ne, co do hodnocení je pan profesor Alberto Di Martino, který je profesorem pro eh, trestní právo na Univerzitě Santa Ana v Pize. Takže, dámy a pánové, bez jakéhokoliv prodlení vám dám slovo, abyste nám představili dnešní téma. Před několika minutami jsme uzavřeli naše prezentace o Evropské, o Evropské akademie pro bezpečnostní a obranou politiku a kde jsme hovořili o nezbytnostech přípravného školení na e, před nasazením na mise SBOP. A teď si vyslechneme experty, kteří toto školení poskytují, zaobírají se jim. Paní doktorko Kreto, máte slovo, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, delegáti, dámy a pánové. Dovolte, abych nejprve poděkovala organizátorům za to, že zorganizovali toto, tento workshop a pozvali nás, abychom mohli vám představit, jak probíhá přípravné školení pro vysílání personálu na nasazení na mise SBOP. A já eh, bych se chtěla nejprve zaobírat aspekty kapacity eh, pro čelení výzvám týkající se lidských zdrojů, školení, eh, dále vnitrostátního sledování eh, kriminality a také školení pro nasazení pracovníků na mise. My se zaobíráme těmito aspekty, ale já bych vám chtěla představit ty největší výzvy, trendy a také mm, eh, to, čemu jsme se naučili my ve výzkumu, kterým jsme se zaobírali před touto diskusí, byl veden tím, že jsme hodnotili, zhodnotili přístupnou literaturu a také veškeré zdroje informací k tomuto tématu, ale možná, že budete vědět, že co se týče personálu na operacích a misích, SBOP je příliš roztříštěný mezi nejrůznějšími zdroji a někdy díky velmi citlivé povaze SBOP tato data nejsou eh, veřejně přístupná. Než se budu zaobírat eh, hlouběji naším tématem, dovolte, abych vám poskytla krátký přehled o kontextu, eh, v jakém se diskuse bude konat. O čem hovoříme? Hovoříme o personálu na misích a operacích, které v současné době probíhají v 16 operacích v 16 scénářích a máme tam zam, eh, vysláno zhruba 7 tisíc zaměstnanců. Všichni víme, že je v rámci SBOP Eh, USA od roku 2003 eh, také eh, provedlo různé operace, aby se také pomáhalo při budování kapacit v takových oblastech, například Afganistánu, Ukrajina, Kosovo nebo Mali. Jako součást našeho úsilí SBOP máme 10 civilních misí, které v současné době probíhají a 6 vojenských operací. Mm, eh, aktuální data, která se snažíme hodnotit, zjistit, a to jsou data, která poskytuje CCCP, eh, byla aktualizována v říjnu a my máme 2467 personálu eh, zaměstnanců, kteří jsou v současné době nasazeni na civilních misích. A eh, potom 850 8 eh, se účastní mezinárodních operací, zbytek má smlouvu na mezinárodním základě eh, a máme 1200 zhruba 1200 lokálních zaměstnanců. Eh, my můžeme tady definovat tři klastry jedna eh, z misí, ta hlavní, hlavní část těch misí eh, souvisí s budováním kapacit, čili jsou to strukturované mise, souvisí s budováním kapacit v příslušných regionech. A to znamená monitoring, um, asistence, školení. V současné době máme také jednu misu, která se zabývá eh, vyloženě monitoringem a to je v Gruzii. Potom máme jednu misi, která má také výkonné funkce a to je UX Kosovo, přičemž tato tato mise se zaobírá vysoce citlivými tématy, jako je boj proti terorismu, proti organizovanému zločinu a e, jedná také se záležitostmi souvisejícími s privatizací a s majetkovými spory, které jsou zdrojem konfliktů. E, vojenské operace, máme šest vojenských operací, a počet zaměstnanců je přibližně 4500. A tyto mise se e, přebírají úkoly takové mandáty týkající se výkonných funkcí i potenciálních úloh související s požadavky většího počtu aktivit vytváření kapacit. E, především chci hovořit o lidských zdrojích a personálu e, a o jeho dnešním stavu. Povaha řízení krizí zapojuje mise SBOP, protože naše mise musí provozovat četné aktivity eh, a proto musíme investovat do zvyšování kvality lidských zdrojů, abychom zabezpečili, že personál, který je nasazován, disponuje příslušnými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni dostat svým povinnostem a zároveň musí mít vysokou úroveň ochrany eh, v případě eh, nutné pomoci. Eh, některé z těchto misí se zaobírají zásadními aspekty. Pardon, eh, my se zaobíráme školením a aktualizaci vzdělávání personálu, který má být vyslán na operace a mise. Podívejme se nejprve na výzvy, kterým čelíme v oblasti lidských zdrojů. Když eh, se podíváme na výroční zprávu, která je zveřejňována každý rok, vidíme, že tady máme eh, různé výzvy, které jsme identifikovali. Za prvé, Generační záležitost. My se snažíme školit i mladý personál, abychom tady měli eh, dostatek možností pro členské státy, aby pokračovali ve školení svého vnitrostátního personálu. A máme tady ale také nedostatek personálu na vysílání misí, zejména do eh, krizových oblastí, ale máme tady stav, eh, rostoucí trend kdy potřebujeme získat personál pro Eh, podporu a asistenci. Tady hovořím například o civilních misích. máme tady různé pozice, které máme jak pro eh, zaměstnance, tak pro personál získávaný na bázi smluv Eh, máme tady tedy nedostatek eh, disponibilního personálu pro tyto oblasti. Potom tady čelíme určitým potížím, abychom eh, také byli atraktivní pro starší zkušené experty jak, protože vlastně to jsou ti, kteří drží tu tradici a jsou ti, kteří mohou zprostředkovávat své získané znalosti a dovednosti nově eh, zaměstnanému personálu. Máme tady stávající výzvu týkající se nedostatku dostatečného propojení mezi školením a zaměstnáváním lidí na nasazení. Není tady jasné propojení mezi školením a vysíláním pracovníků, získáváním těchto pracovníků, abychom je mohli vůbec na mise vyslat. Potom tady máme také smlouvy eh, eh, s personálem, který závisí na takových prostředkujících agenturách v některých členských státech. Eh, určitý eh, pokrok máme v takzvaných force Generation Procedures, ale to je ovlivňováno samozřejmě vnitrostátními postupy pro uvolňování svého personálu na mezinárodní mise a máme tady také eh, odlišné přístupy členských států k této otázce eh, v rámci jednotlivých ministerstev či příslušných eh, jiných státních orgánů. Když se podíváme na trendy na vnitrostátní úrovni, nalezneme různé vzorce, co se týče rekrutování a vysílání, vůbec vyhledávání pracovníků a také poskytování pobídek pro eh, budoucí personál. Eh, co se týče rekrutování na nasazování zahraničí, e, různé postupy v 28 členských státech, v některých členských státech existují puls a rastry expertů, Existuje tam vyhotovený seznam příslušných um, vhodných zaměstnanců. Ale když bychom se snažili seskupit existující databázy v jednotlivých členských státech, vidíme, že se velice liší, liší, co se týče kvality vybraného personálu pro civilní akce eh, v některých zemích se omezuje vyhledávání pracovníků na civilní službu, ale některé státy zase rekrutují eh, takzvané freelance, to znamená eh, pracovníky na volné noze spolupracující například s univerzitami nebo experty pracující samostatně, ale jak říkám, tento postup se liší od země k zemi. Co se týče rekrutování a nasazování pracovníků, máme tady vzrůstající trend eh, snažící se usnadnit identifikaci kvalitního personálu na vnitrostátní úrovni, který by mohl potenciálně sloužit v našich misích. Vidíme, že od září roku 2016 eh, došlo k nesmírně významné podpoře pomolucí dokumentů. Vytvořili jsme takového průvodce, takovou brožurku sloužící jako určitá příručka pro příslušná místa ve eh, jednotlivých členských státech, protože tady je určit obsaženo, obsaženo určité zhrnutí obecně specifických profilů, kterých je zapotřebí pro vysílané pracovníky na mise. Je tady celá řada, celá řada kritérií, požadavků na nejrůznější funkce. A vlastně to pomáhá členským státem, aby hledali vhodné osoby na e, funkce, které e, jsou právě, e, které je třeba obsadit. A snažíme se přispět ke kvalitě rekrutování, zejména co se týče aplikací rejstříků. Proč tyto aplikace? E, umožní eh, vytváření standardizovanému řízení civilního personálu pro potenciální vysílání na mise SBOP a eh, chce, snažíme se vytvořit elektronickou možnost řízení pro členské státy. Doufáme, že až toto bude plně aplikováno, bude to znamenat skutečně krok dopředu proto, abychom propojili eh, vlastně eh, vhodné kandidáty s eh, požadavky, které byly vypracovány na základě expertíz při hledání personálu a při vytváření pobídek pro to, aby se chtěli účastnit misí, můžeme konstatovat, že postupy pro nasazování na mise je stále ještě odlišné v členských státech a je třeba ještě tady dořešit legální, finanční a administrativní podmínky pro vysílání zaměstnanců. Jsou tady stále ještě faktory, Eh, kteří eh, jsou tady určité stále ještě překážky, protože my potřebujeme více propojit eh, také vysílání civilních pracovníků na základě jejich osobního CV, jejich zkušeností a také tady máme tedy zaměstnance, kteří jsou placeni přímo a zaměstnance, kteří jsou získávání prostřednictvím agentur. E, my se snažíme zlepšovat takové rámcové, takovou rámcovou regulaci, když se podíváme na některé zemi, Eh, máme tady různý přístup v členských státech podle různých agentur a máme tady eh, vojenský, policejní personál účastnící se misí, ale většinou jejich zaměstnávání a sociální zabezpečení je vytvářeno na vnitrostátní úrovni, což neplatí pro civilní personál v některých státech se s civilním personálem nakládá jinak než v jiných členských státech. Například některá ministerstva mm, mm, se zabývají ekonomickým aspektem, ale přitom dostávají částečnou úhradu financování tohoto personálu z Fondu Evropské unie. Ale nedělají to všechna ministerstva, to znamená, že se dokonce liší odměňování nebo podmínky zaměstnávání personálu podle toho, jaká instituce je vysílá. Potom tady některé státy poskytují specializovaná školení pro školitele jako takové a některé je hledají přímo na trhu. E, v některých členských státech existují přímo delegované instituce zabývající se specificky rekrutováním a školením personálu, který má být vyslán na mise SBOP v jiných zemích. Máme tady takový přístup přímo z vlády. Některé orgány mají Čili máme tady některé instituce, které se zaobírají například jenom rekrutováním, ale už ne školením. Je to prostě nesmírně roztříštěné. Vidíme tady tedy různé postupy a my se snažíme sjednotit, abychom přispěli k e, plnění úloh SBOP. Máme tady určitá specifika politika, eh, která je třeba propojit eh, mezi SBOP a vnitrostátními požadavky. Je tady stále ještě eh, velká propast mezi jednotlivými členskými státy a to se týká kvality a to musí být rozhodně zlepšeno kvality vysí, pracovníků, které vysílají jednotlivé členské státy. Potom otázka, kdo vlastně má být vysílán na misi. Třetí mm, určitá mezera, která tady je, eh, aktualizovaná školení pro ty konkrétní mise a konkrétní funkce. Toliko tedy eh, některé výzvy, trendy a to z čeho jsme se poučili, abychom mohli poskytovat lepší podmínky pro, tak zva, pro tu oblast takzvanou Force Generation. A e, my si musíme uvědomit, že školení je velmi obtížné, protože my se e, jsou velmi ambiciozní a máme tady rizika spojená s vysíláním pracovníků na něk- do některých regionů a odpovědí nemůže být Eh, jenom pro generování příslušných zaměstnanců, ale spíše si myslím, že by se k tomu mělo přistupovat také z té politické oblasti, která by tady mohla významnou měrou přispět. A já teď bych ráda předala slovo kolegovi. Pane profesore, máte slovo. Thank you. Honorable Chair, members of the City Committee, uh, delegates, Uh, ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Velmi stručně vás uvedu do našeho školicího systému, systému eh, školení pro mise SBOP a potom tady nadnes určité trendy a výzvy a na konci mých informací, mého projevu několik doporučení, které by mohly zlepšit situaci, tak v, té, v tu stávající, tedy nejdříve, eh, už jsem o tom hovořil. Co se týče kvantity, kvantity těch potřeb pro školení, to je relativně malá. Jak jste slyšeli, je to asi trochu víc než 800 osob eh, vyslaných, 400 nasmlouvaných, a asi čtyři, více než čtyři tisíce vojenské, vojenského personálu, tedy z kvantitativního hlediska ta potřeba není až tak veliká. A řekl bych, že mnoho z národních školicích eh, zařízení či středicech má v podstatě stejný počet eh, školení eh, za rok jako my. A jistě, tak, také jste slyšeli v té prezentaci přede mnou, jaký vypadá stav věcí eh, ohledně nové školicí politiky v rámci eh, SPOP. Ta nová politika, jak návrh říká, má zlepšit eh, efektivnost a účinnost misí SPOP, respektive školení na tyto mise. Nejdříve bych tady uvedl jistou terminologii, co se týče pokynů pro provádění nové politiky. Tady na obrázku nalevo vidíte vidíte, přípravné školení pro mise. Začíná to tím základním školením anebo pokročilým školením. Co tím mám na mysli? Toto školení dává základní znalosti o tom, co jsou mezinárodní mírové operace a pak posiluje schopnosti být vybrán na takovou tu misi. A není to nějaký nutný požadavek dělat, eh, mít eh, projít školením pro to, aby člověk mohl být zvolen na mise. misi. Eh, tam jde o to, koho vyslejí členské státy na trénink. Není to tedy nějaký zásadní požadavek pro to, aby člověk byl vybrán na misi, aby měl tedy za sebou takovéto školení. Tady účastníci mise se vybírají na mise a mohou být vybráni, aniž by prošli jakýmkoliv školením takže nemají dostatečné znalosti a schopnosti pro to, aby pak na misi mohli správným způsobem působit. I když prošli tím výběrovým procesem. Mezi výběrem a tím nasazením na misi je právě ten trénink, to školení před nasazením na misi, to je ta naše nová školicí politika. Nyní to má být skutečně povinné. Každá osoba, která bude vyslána na misi, musí nejdříve projít tím školením před nasazením. Já to ještě později vysvětlím, v čem konkrétně to spočívá. Během mise Může být také školení přímo na misi. Každá osoba prochází takzvaným úvodním školením a to bezprostředně poté, co tedy se dostane konkrétně na tu, do toho regionu, na toho místa, kde mi se probíhá. Tady je důležité, aby členské státy měly také jistý, jisté, jistý feedback od těch osob, které se jim vrací z těch misí, aby získávali tedy informace a zkušenosti lidí, kteří prošli již takovou tu misí. To je tedy ta základní členka toho školicího systému, že tam máme základní školení, školení před misí, to pokročilé školení a to školení přímo na misi a pak se snažíme využívat poznatky osob, které se, které se vrací z misí. Odpovědnost za školení na SPOP je sdílené odpovědnost mezi SVČ a členskými státy. Ovšem ta hlavní odpovědnost za vyslané experty tu nesou členské státy samotné. Co se týče toho nasmlouvaného personálu, tady tu odpovědnost nese SVČ a také přímo ty mise samotné. Tedy Nyní bych rád prošel několik výzev a trendů. Nejdříve Kvantitativní potřeba pro ten trénink, pro to školení před nasazení, to je jenom několik málo stovek ročně. Z tohoto problému ten školicí systém v evropských strukturách a členských státech je neefektivní. Co to znamená? Znamená to, že v praxi každý měsíc v každém členském státě dochází k tomu, že je tam potřeba někoho vyškolit. Málo osob. Dvě, tři, pět osob na různých místech. A tady byla snaha během eh, průběhu SPOP posílit spolupráci mezi členskými státy, právě aby probíhala eh, kooperace a spolupráce v tom školení před nasazením na misi. Tak, takže to je důvod toho, že je samozřejmě mm, jistě, nutné jisté investice a týká se to jenom několika osob ročně. Na druhou stranu, tady máme velkou množství dostupného školení osob, obe, společné bezpečnostní obranné politiky, které je nabízeno evropskými strukturami, také prostřednictvím různých projektů, eh, nástrojů zahraniční politiky jako ENDRI či EU PSD. To je Union Policy Support Training. Ne? Tedy stovky školení eh, se koná během roku, ale ti, kteří prošli školením, nekončí na misích. Podle statistik a podle průzkumu, který CPCC si zadal v roce 2015, asi polovina personálu, který je na misích, prošla tím školením před vysláním na misi. Je důležité si uvědomit, že když se podívá na, na, toto, na, na to ze statistického či akademického hlediska, je to tedy pouze určitý takový snímek, jaký byl stav věci na jistém místě a v jistý den. Asi 37% eh, členů mise odpovědělo na tento dotazník. V roce 2011 bylo uznáno, že velké, velký počet personálu na misích neprošlo školením před nasazením na misi. Toto bylo uznáno. Nemáme ovšem žádné hodnotné údaje, ale víme, že by bylo poroveno velice malé úsilí ve snaze tuto situaci zlepšit. Neučinilo se tedy příliš mnoho je důležité, aby naše školící systémy byly efektivnější. To bylo uznáno. A mm, téměř tam neprobíhá koordinace, nebo je velice malá. SBOP vytvořilo speciální program školení před misí a nyní probíhá na měsíčním základě zde v Bruselu a minulý rok 99% se účastnilo tohoto školení. 60% těch, kteří se účastnili školení nyní skutečně působí na civilních misích, 20% na vojenských misích a zbytek pochází z národních úřadů, buď z SVČ, a nebo jsou, eh, působí v úřadech stáleho zastoupení. Tedy náš tréninkový program SPOP může pokrýt školicí potřeby, či již momentálně pokrývá potřeby školení 15% osob, které skutečně ročně jsou nasazeny na misích. Tedy zbytek tam vůbec nevíme. Prošli školením, pokud ano, podle jakých standardů. Máme projekty jako například Entry nebo EUPSD a já se ptám, zda to tedy prošlo k tomu, zlepšilo ten stav toho školení. Spíš způsobem ano, stovky osob tím prošly, ale je to velice všeobecné školení, není specificky zaměřeno na potřeby osoby, která je vyslána na misi či operaci. A několik slov o harmonizaci požadavků. V nové školicí politice a v hlavních pokynech pro uplatňování zde máme jasně řeknu, kdo je odpovědný pro ty programy, harmonizují se tam standardy, definují se tam požadavky na uznání, školení a také kvalita. Evropské civilní školicí skupiny a vojenské školicí skupiny které se setkávají dvakrát, třikrát do roka. Mají skutečně obrovskou práci před sebou. Musí analyzovat požadavky, definovat standardy, provádět eh, školící programy a také hodnotit svou vlastní práci. Já osobně jsem pracoval v oblasti školení a vzdělávání právě v oblasti bezpečnosti a obrany více než 20 let. A musím vám říci, že tato práce v důsledku požadavku pracovních skupin byla skutečně práce na plný úvazek a musím vám říci, že členové výboru a jisté členské státy a některé školicí instituce členských států se setkávají dvakrát, třikrát do roka, tedy jejich zástupci. Takže i pro ně je to velice obtížný úkol. Co se týče požadavku na školení a harmonizace, Evropská akademie pro bezpečnost a obranu CEPOL a také jste projekty, které byly zmíněny, učinili mnohé pro to, aby došlo k harmonizaci školení a certifikaci školení, které mohou skutečně poskytovat velice dobrou pomoc v oblasti harmonizace a certifikace školení. Dříve než dojdu ke svým závěrečným poznámkám, rád bych uvedl několik specifických doporučení pro školení. Nová školicí politika v odstavcích, které se týkají financování školení před nasazením na misi, právě bylo vhodné, aby se k tomu přizpůsobilo při případ od případu. Už v roce 2003 jsme měli ustaveno, že financování školení se bude eh, o něm, že se bude rozhodovat až v pozdějším stádiu, což tedy znamená, že pokud máme 15-16 misí a operací, tak případ od případu se rozhoduje, jak to tedy bude financováno. To je asi tak desetkrát do roka. Nemáme vůbec žádné standardy pro to. A to by bylo takové poselství pro vás poslanci tohoto výboru, kteří zastupujete občany Unie, bylo by vhodné vzít, zvolit nějaký způsob, který bude nákladově efektivní. Tedy pokud, pokud financování školení před eh, nasazením z rozpočtu SPOP a také procedurní mise a možná i vojenské mise, protože víme, že ten, to školení není stejné. A pokud by se vytvořil nějaká společná způsob financování, byl by ten systém mnohem korentní a mnohem efektivnější a není to, netýká se to pouze školicího systému, ale také nového konceptu podpůrné podpůrné promise. Bylo by vhodné právě do této platformy, do těchto aktivit zapojit i aktivity školicí nebo tě někam nasadit nějaký personál či jednotky, to neznamená tento personál vybrat a vyslat. Ale je důležité také vybavit tento personál správným způsobem, nejenom z hlediska logistiky, z hlediska preferencí a tak dále, i znalostí. Tedy tato aktivita, to školení mělo probíhat někde mezi výběrem a nasazením takovéto osoby. V zásadě je to otázka toho, jak zabezpečit operativnost. Můžeme bychom mohli být nějaký systém certifikace, který by se týkal školení, zařízení i vybavení těch osob. A vše by samozřejmě mělo být vysoce kvalitní. A na závěr, již jsem o tom hovořil, je to záležitost tato. Výukový proces s SBOP pracuje relativně dobře. E, ročně vydáváme pět klíčových doporučení a často And from the, the, uh, I z politického hlediska potom získáváme jakýsi feedback z misí CBP. A týká se to tedy veškerého typu misí operací a i vojenského personálu. Co se týče zajišťování kvality, Projekty jako Horizon 2020, tedy externí výzkumné projekty nebo jakýkoliv typ eh, systému auditu je důležitý pro to, abychom zlepšili celý náš systém. Bylo by také vhodné podívat se na osvědčené praktiky, které by mohly dále posílit tento systém. Myslím si, že eh, ze své strany jsem vyčerpal svůj čas a předávám slovo Albertovi. A nyní má slovo pan Alberto Di Martino, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Třetí část prezentace týká se toho, jak se členské státy vypořádávají s eh, problematickými akty během eh, těch misí. Ono je to velmi citlivé téma vlastně i na úrovni OSN. Tahle ta část prezentace tedy má tři oddíly, které jsou navzájem propojeny. Takže za prvé jde vůbec o to, jak si definujeme eh, trestné činy, jak si definujeme přestupky, ke kterým došlo v průběhu mise. Druhá velmi důležitá otázka je otázka imunity. To znamená právní imunity. Třetí otázka je praktického rázu. Pojí se s tím, jaké jsou tedy pro, praktické problémy s se šetřením eh, těchto přestupků či zločinů a jejich stíháním. Za prvé eh, jsem říkal, že tedy potřeba definovat si zločin, ke kterému by teoreticky mohlo dojít. No, v zásadě tady jde o jakýkoliv zločin, Může to být mezinárodní trestný čin, který potom se bude um, stíhat podle mezinárodního práva na mezinárodní úrovni. Zatím žádný takovýto případ ale neevidujeme. Mohlo by to být také vyšetřováno na národní úrovni nebo na úrovni EU, nebo eh, podle univerzální jurisdikce. Máme eh, na druhé, takže to byly ty mezinárodní zločiny, potom máme běžné zločiny, jako vražda nebo zabití, sexuální obtěžování, eh, jak, korupce, zcizení nějakých aktiv, které patří tedy e, této misi a tak dále. Ono zase se to liší od, řekněme, disciplinárních přestupků, protože mm, tam už je vlastně zase nastaveno, nastaven způsob podávání zpráv o disciplinárních přestupcích. Ale vlastně nemáme žádná eh, všeobecná vodítka pro podávání zpráv ehm, o těchto běžných zločinech. Eh, vycházíme vždycky tedy z právního řádu vysílajícího státu, ale nesmíme zapomínat i na hostitelský stát, protože eh, zde je potřeba rozlišovat, že zásadní část povinností eh, personálu na misích eh, se pojí také s naplňováním právního řádu v dané zemi, ve které působí. To znamená, že případná eh, právní imunita, jak dokumenty OSN, dokumenty EU a také etický kodex Eh, jasně říkají všechny tyhle dokumenty, že personál na misích má povinnost dodržovat zákony hostitelské země. A samozřejmě také mezinárodní právo, humanitární právo, právo v, eh, týkající se občan, eh, lidských práv. My tedy, když hovoříme o zločinech, musíme do toho zapojit také všechny zákony hostitelské země, i když třeba máme imunitu vztahující se na právních proces hostitelské zemi. Otázka imunity zase vychází z mm, případového mezinárodního práva, e, také e, vychází z dohod jako SOFA a SOMA. A funkční imunita se poskytuje nikoliv jako privilegium personál na misi, ale jako nezbytný prostředek. Proto, aby se zajistilo vykonávání eh, funkcí, protože pokud teda nějaká osoba spáchá, řekněme, mezinárodní zločin nebo běžný zločin eh, podle zákonů eh, vysílající země nebo hostitelské země, tak Taková ta osoba by samozřejmě měla imunitu ztratit. Na toto se určitě imunita nevztahuje. Takže ono je potřeba si jasně definovat, co je potřeba, eh, co je tedy úřední akt, co je potřeba pro vykonávání té funkce, to znamená pro zastupování eh, vysílající země. Takže řekněme, pokud eh, prostě nějaký jednotlivec někoho znásilní, eh, je velmi těžké říct si, tohle to byl úřední akt. Takže tady opravdu už se překročuje eh, rámec, pro který je imunita poskytována. A tam je celá řada právních nástrojů, které naopak řeší zneužití imunity. A samozřejmě tyto lidé potom imunity mohou být zbaveni my ale přesně nevíme, jak to probíhá v praxi v členských zemích i v Evropské unii. Vlastně, jak přesně dojde k tomu zbavení imunity. Pokud ale nějaký čin spadá pod imunitu, to ještě neznamená v případě zločinu, že takový zločin nebude vyšetřován a případně potrestán vysílající zemí. Protože v těchto případech členské země mají právní nástroje pro to, aby eh, se vypořádali se zločiny, které, ke kterým došlo eh, někde v zahraničí. Tady vlastně jde o extrateritoriální jurisdikci a důležité zde tedy je, že jurisdikce pro zločiny, které spáchají um, vysílané osoby, tady je tedy vlastně uh, zásada, že ten stát, jehož státním příslušníkem je ten, tato osoba, eh, může eh, vlastně mít příslušnou jurisdikci pro Eh, stíhání tohoto zločinu. Samozřejmě mm, otázky jurisdikce jsou komplikované tím, že k tomu došlo v zahraničí, eh, takže ten mm, vysílený pracovník není státním příslušníkem té země, kde eh, ke zločinu došlo. Naopak může být celá řada států, které tvrdí, že mají jurisdikci mohou říci, že třeba v jejich případě jurisdikce se odvíjí od eh, národnosti oběti. Nebo tam jde zase o příslušníka třetího státu a tak dále. Eh, tady tohle je tedy otázka aktivní právní subjektivity a Máme zde celou řadu doporučení, ale to možná nechám spíše na eh, diskuzi. A přejdu k poslední části prezentace. A to se týká praktických aspektů vyšetřování a stíhání eh, těch zločinů, ke kterým došlo na misích. Podávání zpráv o těchto zločinech samozřejmě zase podléhá jurisdikci vysílající země. Navíc každý členský stát požaduje, aby jejich eh, úředníci eh, podali zprávu o zločinech, pokud jsou jejich svědky. Eh, pokud nepodáte zprávu, tak to samozřejmě potom znamená, eh, že jste komplicem. A tady vlastně tady jde o bezpečné linie podávání zpráv, tak aby Mm, ty zločiny nezůstaly neodhaleny. V zásadě neexistuje na, na úrovni EU žádná, žádný všeobecný požadavek, který by se vztahoval třeba na vedoucího mise, aby podal zprávu národním orgánům ve chvíli, kdy dojde ke spáchání nějakého zločinu. Ono, podávání zpráv samozřejmě není jediným praktickým problémem. Eh, ono vždycky samozřejmě se to objeví nejprve na misi SBOP, ale rozhodnutí o tomto vyšetřovat vždycky už e, vzniká na, e, jak na úrovni mise, tak na úrovni operativní. A teď samozřejmě jde o to, zda ty týmy, které odhalily zločin, e, které vyšetřují, vůbec na té mizi jsou přítomny a také zda tyto složky jsou nezávislé. Protože to vychází tedy samozřejmě také z úmluvy o lidských právech, podle níž vyšetřování musí být nezávislé, tak aby se zajistil i tedy spravedlivý proces. A další věcí jsou důkazy. To vůbec není snadné mít dostatek důkazů, sebrat je a e, zajistit, aby s nimi nikdo nemanipuloval. To je prostě známá věc na e, také úrovni OSN. Když e, v případě, když třeba dojde k nějakému sexuálnímu útoku. A poslední problém se pojí s tedy velkými prodlevami při sběru důkazů. My tedy samozřejmě můžeme předložit nějaká doporučení o těchto misích v zahraničí. Možná by stálo za to věnovat se v nějaké studii otázkám, jako je, jaký je formát podávání zpráv, který by byl přijatelný orgánům členských zemí, a jaké eh, konkrétní linie pro, pro mm, podávání zpráv existují? Druhá důležitá věc je, jaké praktické problémy mohou zabránit vyšetřování a eh, tyto problémy je tedy potřeba řešit. Jak tedy vidíte, máme takový všeobecný problém se řešením tedy eh, těchto zločinů, vlastně vůbec s hodnocením misí SBOP z tohoto pohledu, protože eh, zločiny spáchané personálem SBOP vlastně nespadají také do eh, veřejných statistik členských zemí, takže my potřebujeme větší transparentnost při um, přístupu k údajům o těchto zločinech, ke kterým skutečně došlo na misích. Ale tyto informace zatím nemáme. Možná by tedy stálo za to mít nějakou centralizaci údajů na evropské úrovni a ustanovit si nějaké pozorovací středisko, které by stálo za to, tak aby se napomohlo eh, vlastně řešení těch eh, praktických problémů. Děkuji. Eh, mnohokrát děkuji, pane profesoro Di Martino. My máme za sebou velmi těžký týden, protože se ještě ustanovují zase nejnovější nové výbory ale přeci jenom je zde pan Gáler, takže já mu eh, dám prostor, aby položil svou otázku. Děkuji, budu hovořit německy. Rád bych poděkoval všem třem hostům za velice hodnotné informace, které nám poskytly. Mm, je myslím nutné, abychom hovořili o takovýchto praktických záležitostech, a abychom o nich měli informace, neboť eh, v našem každodenním životě, v každodenní práci, jistě z politického hlediska jsme proto, aby se prováděly takovéto mise, kde členské státy jsou mnoha názoru, že je to třeba, ale praktické problémy, které se s tím bojí, ty přicházejí až poté. Proto děkuji mnohokrát za vše, co jste nám sdělili. Já mám řadu otázek a začnu tímto jaké členské státy se zapojují eh, personálem, průměrně a které podprůměrně, neboť ta rozhodnutí se přijímají vždy jednomyslně. Ale pak, když jde o konkrétní realizaci, jsou vždy některé členské státy, které se zapojují více a dělají více a některé se zapojují méně a dělají méně. Máte nějakou statistiku? A je pravda, že je jednodušší získat vojáky, nebo ty, ty můžou být prostě posláni eh, rozkazem, než získat civilní pracovníky. A nebo mám, již to vlastně mezi tím není žádný rozdíl. To je tedy další otázka. A jaký je z vaší strany ten princip? Pokud tedy padne rozhodnutí a je vyžádán personál, postupuje podle hlesla, kdo první přijde, ten první mele, tedy ten tedy získá e, to místo, anebo musíte dodržovat nějaké kvóty. Pokud by totiž tomu tak bylo, tak by vám to jistě vaši práci nezlehčovalo. Já bych si přál, aby se postupovalo pouze podle vhodnosti a schopností a podle toho, že tedy kdo první se přihlásí a je vhodný, ten bude přijat. Jak vypadá ovšem praxe? Velmi si myslím, že je vhodné aby tento školení před, na, před, na, před odesláním na mysli bylo financováno z rozpočtu SPOP. Velmi mne překvapilo, když se zde vysvětloval, že to musíte po každé případ od případu probírat s členskými státy, jak to bude financováno. No to je skutečně obrovská dodatečná zátěž. Tedy ptám se, by bylo možné vytvořit nějaké pobídky pro to, aby členské státy byly ochotny to akceptovat, že to bude samozřejmě financováno z rozpočtu SPOP? Další otázka, ta z toho trochu vyplývá, totiž eh, nebylo by lepší pro rekrutování, úspěšnější, abychom po dobu trvání mise či operace platili ty osoby z evropského rozpočtu, to, což znamená současně také to, že by ty platy byly na úrovni, která bude atraktivní pro všechny stejným způsobem. Kdybychom měli takovýto mechanismus, tak si myslím, by byly členské státy ochotnější vysílat osoby, neboť během doby trvání mise či operace by šetřili své vlastní peníze. To by tedy znamenalo, že bychom obrátili ten princip. Ne, že vy byste museli jaksi prosit, prosit, něco nám pošlete, ale naopak vy byste nabízeli atraktivnější platy těm osobám na misi, než kdyby důstali doma. Bylo by to placeno z evropského rozpočtu a členský stát by pak možná Zvolit ten přístup, že by se řekl, dobrá, pro nás je to také výhodné a poslali by pracovníky a možná docela dobré pracovníky. A dále, mohou se lidé u vás bezprostředně ucházet o místo, zejména, zejména takové osoby, které již byly na misi, anebo máte možnost si takovouto osobu konkrétně u členského státu vyžádat? Či jste odkázáni na to, že vám členský stát musí někoho poslat? To by bylo podle mne právě z otázek takové té institucionální paměti z tohoto ohledu asi méně vhodné. Vždy je lepší mít někoho, kdo již byl na misi, který ví, jak to funguje. Souhlasíte s tím, že by to byl vhodný přístup, že by byste řekli, tento, tento se přihlásil, má zájem, už jsme ho zde měli, rádi bychom ho měli. Myslíte si, že členské státy by to takto akceptovaly, že zase opět ten princip by se otočil, že by vlastně museli vyslat eh, jejich osoby, pokud by se oni přihlásili? Poslední aspekt týká se to těch trestných činů. Myslím si, že by mělo být jasné, že Samozřejmě je třeba stíhat trestné činy, samozřejmě ne, nutně, ne nemyslím nutně, aby je stíhal ten stát, eh, ve kterém ke trestnému činu došlo. Nemám tím na mysli takové ty typy činů, když někdo poruší zákaz parkování, ale eh, skutečné trestné činy, Normálně je tomu tak, že trestné činy, pokud se jich někdo dopustí v úřadě, no tak jsou stíhány ještě těžším postihem, než když se toho dopustí civilní osoba. Proto se ptám, zda je zajištěno, že někdo, když někdo například v hostitelské zemi někoho znásilní, no tak musí podle mne být zajištěno, aby takováto osoba doma byla potrestána tvrdším způsobem, než někdo, kdo se dopustí znásilnění jako civilní osoba. Překvapuje mne tedy také to, že i v této oblasti jsou problémy. Problémy, co se týče obžaloby a odsouzení takovýchto osob. Já si myslím, abyste hovořili také o podávání zpráv, myslím si, že pokud je zjevné, že existuje podezření, tak v takovémto případě by se to mělo uh, Eh, jak si měla by se podat eh, zpráva členskému státu a členský stát by měl mít právo takovou osobu i hned stáhnout a měl by se zavázat, že, tato, že i hned zahájí trestní řízení proti této osobě. Zda tedy pak dojde k odsouzení, to je jiná věc. Ale Myslím si, že toto by snad mělo být jednoznačné, že každý úředník Evropské unie, který působí v cizině, ať je již evropským úředníkem či národním vyslaným odborníkem, se nemůže, nemůže mít volnou ruku pro páchání trestních činů. To by si, myslím, mělo být jasně upraveno. Já tady na tomto místě skončím, abych nehovořil příliš dlouho. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem. Možná jednoduchá otázka, ale zase ne tak jednoduchá. Co se týče Brexitu, víte, že příspěvek Spojeného království je eh, poměrně velký do e SPOP. A co tedy budu hodlat udělat se zdroji, eh, až Spojené království odejde, paní Sabine Lausing? Nejprve chci srdečně poděkovat za tuto prezentaci. Počkám chvilku. Je to opravdu eh, velice obšírná oblast a jednotlivé úrovně, aspekty jdou také do hloubky, takže může být, že dnes večer v posteli mě ještě napadnou věci, eh, které v současné době si ještě až tak neuvědomuji. Otevřeně přiznávám, že to přesahuje mou představivost. Ze zásady nezávislosti je jasné, že vaše práce na všech úrovních je neuvěřitelně významná a my ji musíme podporovat. Co se týče eh, porušování lidských práv, všechny aspekty, beztrestnost, to je všechno, co na jedné straně chceme řešit v případě misí a na druhé straně existuje-li beztrestnost eh, těch vlastních misionářů. No, ať je to jakkoliv, nejprve bych ráda předeslala, že má politická skupina stojí velice kriticky či dokonce odmítavě vůči vojenským nasazením v zahraničí. E, třeba, že bych přece jenom chtěla e, podtrhnout význam vaší práce a jistě je důležité popřemýšlet o tom, jakým způsobem e, to lze financovat. Jedna otázka v této souvislosti. Propojení civilní a vojenské oblasti. Když, se na to, když si to představím na té civilní úrovni, tak tady vidím určité možnosti financování které na spojené úrovni bych viděla jako komplikované, například v rámci zahraničně politických finančních nástrojů. Teď se přímo obracím na své kolegy. I třeba, co já vím, v rámci nástroje pro stabilitu mm, nebo jiná civilní opatření, snad eventuálně z toho jde také podpořit. Další úvaha rovněž ve směru této spolupráce civilní a vojenské oblasti je do jaké míry jste vůbec schopni v celé té vojenské ehm, oblasti být akceptováni. Já si to můžu leda prostě malovat ve své fantazii, E, nebo když jsem viděla nějakou detektivku, tak tam třeba dejme tomu nějaký zločin, který spáchají němečtí vojáci v Německu a pak přijde policie. No to tam nikdo nechce mít, no tak to všechno je nesmírně obtížné. Do jaké míry? vás akceptují či neakceptují vojáci, když tam přijdete jako školitele a chcete jim něco vykládat. No, já si myslím, tady mám otázku, jaká je vaše zkušenost s touto akceptovatelností? Jak jste přijímání a na oblasti trest, v oblasti trestního stíhání a vyšetřování? Si to představuje jako nesmírně komplikovanou záležitost. Další bod. To se ale také týká otázky motivování jednotlivých účastníků a školitelů a těch eh, účastníků školení, čili týká se to jak školitelů, tak těch, které vzděláváte. Do jaké míry ti to přinášejí také vlastní motivaci a přijímají to, co jim poskytujeme. A pak praktická otázka zadavatelů. Kdo je zadavatel a komu od, se zodpovídají Eh, kdo, a jakými pokyny, od koho se ten personál má řídit. Já si vůbec nedovedu představit, jak to vypadá, jak je to mm, eh, ošetřeno právně. A pak ještě otázka spolupráce s, loka, s místními úřady. Eh, mm, vy už jste o tom hovořili spíše teoreticky, ale já se ptám, jak si z praktické úrovně nějaká žena, která se stane obětí sexuálního násilí, ta tam jde teda na policii, si tak představuju. Asi nepůjde na Evropskou unii, kam by taky měla jít. Takže otázka, existují tady podprahové možnosti přístupu obětí a jaké vůbec oběť má možnosti hm, obrátit se na, nějak, na někoho, kde by hm, hm, oznámila tento trest trestný čin. Jak, jak, vypadají, jak vypadá vaše spolupráce s dotyčnými úřady? A poslední bod. No, tady tedy moje fantazie nejde dost daleko. Dejme tomu Kosovo. Do jaké míry jste tam zapojeni? Do jiných evropských misí. Vždyť to je neuvěřitelná bažina, Hmm. otázek, které jsme měli na AFETu, na výboru pro zahraniční záležitosti. Eh, to je skutečně eh, bezedný sud, hmm. do jaké míry jste schopni pokryt jednotlivé oblasti, které se vyskytují také v jiném kontextu a jak jste zapojováni. No, tak to by možná teď stačilo. Děkuji. Děkuji, pan Javier Krusa. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za prezentace, které byly nesmírně zajímavé a kromě toho jsme si eh, uvědomili, že eh, to, co říkáte, vyvolává stále více otázek. Naprv, za prvé, když vidíme, jak obtížné je to, kde získat informace, o e, činech e, kriminálních, ke kterým došlo na misích. Je to někde registrováno, zejména e, s nezbytnosti to spojit s preventivní prací. Co se týče přípravných školení na mise, zejména policie a vojáků, jakým způsobem vypadá také znalost, mezi, jak to je skloubeno s mezinárodním humanitárním právem kdo eh, určuje eh, trestní eh, stíhání a hlavně potrestání jednotlivé členské státy nebo jak? A co se týče ozbrojeného personálu, jestli je to zcela legální nebo nelegální. Děkuji. A já bych ráda rovněž položila otázku na mnoha místech, kde nasazujeme personál na mise SBOP, máme asymetrický konflikt. Pokračující asymetrickou válku. Samozřejmě tam existuje nebezpečí zločinu jako sexuální násilí, znásilnění například, anebo jiné typy kriminality, jak nám to pan profesor už řekl. Ale jsou tady také určitá nebezpečí pro ty nasazené jednotky, které souvisí s tím, že jsou vystaveni eh, riziku eh, že se stanou útokem teroristických skupin. Vidíme, co se stalo jenom na území Evropské unie a my občani se nikdy neptáme nebo nikdy nespochybňujeme. Eh, způsob, jakým jsou pro následování teroristé, ale na misi je velmi snadné, aby se prostě personál dostal do pasti. Aby eh, a může potom být eh, obviněn ze zločinu proti lidskosti. Jaké školení je proto zapotřebí? A co už se poskytuje? Moje zkušenost vychází z operací na to než z existujících operací EU, ale myslím si, že stále více budeme asi čelit eh, těmto potížím. Protože víme, že co se týče těch sebevražedných atentátníků a eh, zneužívání eh, civilního obyvatelstva jako štít, v rámci té asymetrické války máme tedy opravdu obtížný modus operandi. A to je vlastně otázka na vás na všechny. Takže začneme. Vyberte si, kdo bude chtít začít. Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše otázky. Budu se snažit pokryty, eh, které pokrývají mou část a kolegové potom poskytnou dodatečné informace. Co se týče statistiky, eh, nasazování personálu nejrůznějšími státy na mise BSOP, SBOP, pardon. Já jsem spíš zdůrazňovala nasazení civilního personálu, kde máme asi 858 osob a nejvíce personálu posílá Polsko, Německo, Švédsko. Samozřejmě to závisí na těch konkrétních misích a jiné země takže nejvíce 126 lidí vyslalo Polsko a země, která přispívá nejméně Kypr, tam je jeden sekundující persona, jeden zaměstnanec. Takže vidíte, eh, Máme také přehled o tom, kde kolik pracovníků je na které mise. Tam máme dobrý přehled, co se týče tedy civilních nasazení. Co se týče vojenské oblasti, tady jsou také docela přístupné údaje za každou misi. A to spíše souvisí s tou vysílající zemí a s příspěvky, které se tam poskytují. Samozřejmě Force Generation je vždy konkrétně spojováno s konkrétní misí či operací. Co se týče vaší úvahy o, trvání sml- o doby trvání smlouvy, expertů či zaměstnanců, úředníků. Souhlasila bych s vámi v tom, že by bylo dobré to spojit s mandátem mise jako takové, e, zatímco tendence je spíše mít tady průměr tak jednoletý jednoročních smluv, ale to souvisí se skutečností, že musíme nalézt e, to vyvážení lidských zdrojů, které také je zapotřebí doma v civilní službě a těmi vysílanými pracovníky na mise SBOP. Systém kompenzací eh, těch vysílajících agentur, které zprostředkovávají eh, civilního pracovníka na misi, může být opatření, které by usnadňovalo eh, eh, vysílání zaměstnanců. Uvědomte si třeba, je zapotřebí eh, soudce, protože je celá řada případů, které je třeba posoudit. A je těžké získávat soudce na mezinárodní mise, protože je-li kdyby existoval nějaký kompenzační systém pro skute- týkající se toho, že eh, vlastně eh, můžete tam jet, ale to znamená eh, zase využití lidských zdrojů z konkrétního členského státu, mm, aby tedy takový soudce mohl pracovat na tom, čemu říkáme force generation. Um, mm on the pre-deployment training. Eh, tedy v oblasti vytváření sil a eh, školení. To souvisí také s rekrutováním. Je jasné, že dokumenty pro přípravné školení na mise je v odpovědnosti členských států. A my se snažíme poskytnout takové všeobecné pravidlo, že výdaje za přípravné školení by měly platit členské státy sami. Ale jsou tady jiné příklady eh, pro eh, zprostředkovávaný personál, který je odlišný od SBOP, kde eh, přípravné školení pokrývá Evropská unie. Přípravné školení pro zprostředkovávané experty platí komise. aspekt. Evropský mechanismus obč- eh, civilní obrany. Kdo platí za školení? Nikoli v členské státy. A musíme také popřemýšlet o skutečnosti, že přípravné školení na misi souvisí se splněním naší povinnosti také týkající se péče pracovníků i v oblasti školení bezpečnosti. Máme různé mise, operace, které čelí různým rizikům přímo na místě. A jakým způsobem připravíme tedy příslušné zaměstnance, aby si uvědomili eh, ta nebezpečí tam my se snažíme eh, dělat taková školení orientovaná na, ta jedno, na ty jednotlivé regiony, abychom školili lidi k tomu, jaká tam jsou rizika, jak se mají chovat v určitých situacích, a jak mají sami hodnotit hrozby a eh, přemýšlet o tom, jak zareagovat. Některým členským státům jsme nabídli, ale také SVČ eh, samozřejmě se zaobírá eh, zkoumáním a hodnocením těch rizik v konkrétních oblastech. To souvisí s povinností pečovat o své vyslané zaměstnance. Máme tady tedy tři odlišné oblasti se, za stejným účelem. Celá řada aspektů se týká například vytváření kapace vytváření sil, ale to je propojeno s těmi dalšími dvěma oblastmi, identifikace hrozeb, co, jak to identifikuje jednotlivý členský stát a měli bychom také popřemýšlet o tom, že Dokonce i když tady existuje různá praxe, je tady potřeba to zharmonizovat, abychom měli aspoň minimální standardy, abychom dali personálu, který bude sloužit pro Evropskou unii, dovednosti a znalosti na stejné úrovni, aspoň na stejné základní úrovni. Musíme si uvědomit, že oni pracují pod jednou střechou a přitom zbývají eh, připravování různě různými školeními, což může způsobit určitý nedostatek eh, takového mm, společného ducha týmu. Děkuji. Já bych se tady chtěla spíše podívat na tu evropskou identitu, protože řada věcí, na které jste se ptali, se vztahovala na to, jak se to školí. Školí se o tom, jaké jsou požadavky a tak dále. Takže ty požadavky na školení před eh, nasazením na misi jsou v podstatě asi v tom smyslu, že potřeba chápat, co to je Evropská unie, co to je vlastně Evropská bezpečnostní a obraná politika a náš personál potom eh, vlastně zastupuje Evropskou unii, co se tedy potom týče eh, chování, přestupků a trestných činů, pokud tedy někdo se takto, takto vystupuje, tak samozřejmě ničí i reputaci Evropské unie. Takže eh, proto je eh, velmi důležité eh, vzdělat tyto lidi, vysvětlit jim, co je Evropská unie, jak se staví k řešení tohoto konfliktu a tak dále. Jaký je etický kodex na misích EU? jaká, jaká jsou práva a povinnosti personálu, jaké jsou hodnoty Evropské unie. Protože samozřejmě všem, na všech misích SVOP jde o eh, vlastně propagování hodnot EU. Jaké jsou vodítka pro poskytování poradenství a tak dále. Tady opravdu jde tedy eh, o evropskou identitu, která je jádrem těch kurzů. Tyto požadavky na kurzy jsou definovány pracovními skupinami, které jsou jak civilní, tak vojenské. A buď tedy potřebujete velmi dobře definovány standardy a požadavky, a potom vlastně na, to, na základě toho dělat školení centralizovaně pro veškerý personál, který jde, je vysílán na mise. To potom předpokládá, že všichni mají stejný soubor znalostí a dovedností. ono je to možné, protože tady vlastně jde o pár set lidí ročně. Potom jaké propojení civilních a vojenských misí a operací? Musíme asi pochopit finanční mechanismus. Nemůžeme eh, financovat eh, tuto obranu ze společného rozpočtu. Co je civilní a co je vojenské? Když se třeba podíváme na operaci Sofia ve Středomoří, je to vlastně civilní operace, která probíhá prostřednictvím e, vojenské infrastruktury. V tuto chvíli totiž jediný, kdo to požadované vybavení má, je armáda. A ještě k tomu, co říkala paní předsedkyně o asymetrické válce, interní a externí bezpečnosti požadavcích, tedy na vnitřní a vnější bezpečnost, to je um, otázka, kterou musíme zvažovat. Takže požadavky v budoucnu na vzdělávání uh, se budou určitě vztahovat i na boj proti terorismu, na hybridní válku, na kybernetické ohrožení. Tady zase vlastně jde o způsob, o stanovení standardů, jak tohle to budeme dělat jako Unie. Otázka k Brexitu. V tuto chvíli vlastně jsou do toho zapojeny všechny členské země, a vlastně čím těžší je spolupráce, tím více máte zainteresovaných stran. Takže čím méně členských států musíte koordinovat, tím jednodušší by to v teorii mělo být. Já se tady vlastně snažím říct, že pokud členské státy definují požadavky, předkládají programy a dělají hodnocení, ono to může být eh, poměrně neefektivní, takže když eh, máme nějakou centralizovanou část, koordinovanou část, kde se opravdu koordinují ty zdroje, tak eh, ty výsledky mohou být lepší. zase podávání zpráv o trestných činech, k tomu se asi vyjádří Roberto. Omlouvám se tlumočníkům. Já budu odpovídat mnoha jazyky. Děkuji mnohokrát za otázky. Děkuji mnohokrát. Také španělsky, muchas gracias. Existují dva typy problémů. Normativní a praktické. Jistě. Odpovědnost za vyšetřování a stíhání trestných činů je v rukou členských států. Evropská unie nemá žádnou přímou kompetenci v této oblasti, v oblasti trestního práva. To je velice snadná odpověď na vaši otázku, kdo je tedy kompetentní pro to, aby stíhal trestné činy. Ne přímo Evropská unie, ale každý členský stát. To je zcela jasná situace. Problém spočívá v tom, že tady neexistuje žádná povinnost vyšetřovat a stíhat trestné činy. Členské státy mají mnoho práv, které neznáme a které mohou být použity nebo mohly by být užitečné, proto bychom měli, mohli, by bylo vhodné, abychom měli nějaké jako observatoř, abychom měli přehled o situaci. Například přesně nevíme, kolik času článek 8 například, článek 8 dohody mezi EU a Středoafrickou republikou byl použit v kontextu mise EUFOR, neboť e, článek 8 v zásadě poskytuje kompetentním orgánům pravomoc pro to, aby tedy vykonával tuto pravomoc na území hostitelského státu vlastně v celé oblasti trestního práva s ohledem na, vůbec se to tedy nezohledňuje to, to právo toho státu. Tedy, pokud má, vykonáváte jurisdikci, Znamená to, že máte povinnost, abyste jurisdikci vykonával. Členské státy jsou, mají naprosto volnou ruku, jsou svobodné potom v tom, aby vykonávali jurisdikci. Není tady žádný mezinárodní závazek, je to velice kontroverzní. Pokud eh, tady máme imunitu, co se týče legi- právních předpisů hostitelské země, vůči ní, a pak je tady ale zase povinnost eh, aby tady vysílající stát nějak jednal, ale povinnost není to vlastně skutečná povinnost. Tady je určitá leze, mezera z normativního hlediska. Pak, je zde, pak jsou zde praktické problémy, neboť ty důkazy musí být poskytny, sezbírány, ovšem schromáždění, ale ty standardy nejsou společné. máte problém, jak tedy zajistit nezávislé vyšetřování. Jak tedy zajistit to, aby ten orgán, který provádí vyšetřování, byl nezávislý. Například eh, víme z médií, že co se týče misí ve Středoafrické republice, tam bylo obvinění z znásilnění, pravděpodobně dokonce dětská prostituce, ale přesně nevíme, co se tam událo, neboť je tam tajemství, eh, které se pojí k tomu vyšetřování, ale také víme, že Bali momentálně Mali, v Mali probíhají asi čtyři vyšetřování případů. ale aspoň to, co se můžeme dozvídat z médií. A tady přeběhnu do francouzštiny. Tady máme jakési předběžné vyšetřování, které bylo zahájeno pařížským státním zaspetitelství, vedlo k tomu, že máme jistě informace v roce 2015. Byl eh, ustaven vyšetřující soudce, ale tento soudce nenalezl vůbec žádný element pro to, aby mohl někoho stíhat. Tedy Tady vidíte, to je taková pohá ukázka praktických problémů toho, jak tedy z, praktických problémů při zahajování vyšetřování za trestné činy, který, kterých se někdo pustil na cizím území. Tedy normativní úroveň a praktická úroveň, to je třeba vždy mít na paměti. A co se týče školení, asi nejsem odborníkem ve školení, ale problém E, spočívá v tom, že se musíte zaměřit na ne až tak na to normativní, na to normativní úroveň, ale spíše na kulturní záležitosti, neboť znásilněný. Pokud necháme stranou některé velice specifické záležitosti, případy, jako například Ano, znásilnění je zločin ve shodě s mnoha právními pořádky, jistě. V Číně, v Nizozemsku, v Německu. Znásilnění je skutečně zločin. Tady ale pozor, zaměřme se na ty kulturní aspekty. Jak se mají určité osoby chovat v určité kultuře a to závisí na zákonech, a hodnotách, jaké jsou hodnoty, které mají respektovat v určitých kulturách. Například, co se týče dětí, obětí, v chování, ve svém chování k těmto skupinám obyvatel. Tedy a to je velice kulturně založeno, dáno. To není normativní záležitost, to je v velké části velice kulturní záležitost. Já nevím, zda jste přesně pochopili, co chci říci. Například vojáci mají své vlastní soudy, samozřejmě. E, ty mají skutečně své vlastní soudnictví, své vlastní způsoby, jak tedy pohnat vojáky k odpovědnosti. Tady máme prostředky, existují, měli bychom tedy určité věci změnit, zlepšit, ale ty prostředky tady jsou, ty nástroje, ale co nemám? Nevím, víme, že velice často ty prostředky se nevyužívají, proto potřebujeme více transparentnosti. Tedy tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Mám takovou jednu připomínku ještě po té prezentaci. Vychází to z toho, co řekl pan eh, Tajto. Já uh, už jsem navštívila řadu míst uh, s výborem SEDE a na základě těchto zkušeností musím říct, že je potřeba také uznat eh, pozitivní právo toho zastupovat Evropskou unii, ale také svou vlastní zemi. Já třeba si pamatuji, jak velmi hrdí na svou misi byli eh, němečtí vojáci. Mm, například na Mali měli eh, vojenskou nemocnici, polní nemocnici a mm, pro ně bylo důležité, že jsou tedy součástí evropské mise, ale že ta nemocnice je německá. Ono to platí i pro Polsko. Já jsem hovořila s polskými vojáky na těchto misích. A jim nešlo samozřejmě pouze o etický kotex, ale vlastně Eh, také jim šlo o to, že eh, jsou ochotni zemřít eh, vlastně pro ten odznak národní a ne pro Brusel. Takže vám mnohokrát děkuji za tento velmi zajímavý workshop. Já také děkuji všem panelistům. Myslím, že bychom je mohli zatleskat. Thank all members. Všem vám mnohokrát děkuji za účast v rozpravě a uzavírám bod. Tento bod na pořadu jednání, eh, bod různé, tam nic nemáme, takže končím dnešní zasedání a příští zasedání je 6. února. Děkuji také tlumočníkům. za jejich práci během našeho dvoudenního, eh, během naší dvoudenní schůze. Někteří řečníci mluvili opravdu rychle. Takže já vám eh, opravdu mnohokrát děkuji.